Žádám vás všechny, abyste zaujali svá místa. Dneska máme opravdu nabitý program a proto tedy bych chtěla, abychom mohli začít alespoň relativně včas. Hned na začátku bych chtěla omluvit našeho předsedu pana Klaus Heinera Léneho, který se dnes nemůže dostavit a předtím, než přejdeme k pořadu jednání, tak bych chtěla připomenout všem eh, poslancům, aby měli u sebe elektronické hlasovací lásky, které budeme dneska potřebovat na zkušební hlasování předtím, než zahájíme hlasování a potom samozřejmě i na závěr hlasování. Máme tady opravdu obsáhlý katalog, který se týká přeházených bodů našeho pořadu jednání. Dnes, včera jsme nestihli všechno probrat eh, kvůli intenzivním diskuzím a proto bych chtěla teď hned zmínit eh, změněný pořad eh, jednání, aby všichni měli informace. Dnes tedy na konci schůze budeme mít body, které nebyly probrány. To je desítka, program spotřebitelé, paní Wikström, pak bude následovat jedenáctka a dvanáctka Alexandra Tain, obchody eh, zasvěcených osob a eh, další program, který se týká tržní manipulace. Pak budou následovat body 13 a 14 Eh, pan Mesároš, doufám, že jeho jméno správně vyslovuji. Ne, chtěla bych se opravit, promiňte. Eh, protože jsem se soustředila na ranní kávu, tak jsem se zmýlila. Takže 12, 13, 14, ten se posunuje a za to chci poděkovat kolegovi Svíjevkovi, který připravil přehled o trilogu k Bruselu 1 a ten bude následovat eh, po prezentaci paní Tain eh, po bodu, který se týkal eh, těch obchodování zasvěcených osob. Takže pak tam mám ještě dodatečné body k diskuzi na dnešek a proto bych chtěla podat zprávu ze včerejší schůze koordinátorů. Ta byla velice rozsáhlá a něco vám musím oznámit. Jednak se jedná o jmenování zpravodajů nebo těch, kteří budou vypracovávat stanovisko pro statut Evropské nadace. Na to jsem byla nominována já, tedy Regner. Následuje potom Teď to řeknu anglicky, protože mám před sebou anglický text. Für das updating of union law uh, das wird uh, mehr oder weniger uh, im uh, to bude tedy více či méně prostřednictvím monitoringu uh, připojeno v rámci evropského práva. Dále pan Foss který byl nominován na ochranu údajů, dále pan Stojanov pro Security Settlement a pan Speroni pro Certification of Airframes. Dále pan Baldassar, Public Procurement. A pak následuje další bod který chci zmínit. Je to stanovisko, které je adresováno předsedovi Evropského parlamentu a týká se dotazu Evro- Irské Labour Party. Jedná se o stanovisko z neformálního e, dopisu, který byl rozdán včera večer a bude to samozřejmě také předmětem dnešního hlasování. Pak ještě chci oznámit eh, bod, který se týká smlouvy akta. To vyvolalo včera velkou diskuzi. Dneska, tedy bezprostředně při hlasování, budeme hlasovat o tom, zda stanovisko ke smlouvě akta od paní Galo by mělo být předmětem hlasování, nebo zda se to posune na příští schůzi. Takže to byl také takový ožehavý bod a o něm budeme dnes hlasovat. Dále během schůze koordinátorů jsme počítali s mini slyšením k Public Procurements. To ovšem eh, je přesunuto na 30. května od 9 do 10 na příští schůzi našeho výboru Jury. A pak bylo také rozhodnuto o ústní otázce na adresu komise s odpovídající rezolucí která se týká konzultací z komise o budoucnosti eh, evropského práva společností. Dále Copyright Working Group, která byla obnovena a sejde se, aby vypracovala návrh pro studii, která by měla zadat úkol STOA týkající se tématu copyrights v internetu. Předsednictví dále napíše výboru IMCO a sice ohledně článku 50 stanoviska budeme diskutovat o dalších modalitách hlasování, abychom tedy vždycky při hlasování Eh, se nedopouštěli stejné chyby, že by tady bylo eh, příliš mnoho poslanců. Jak už jsme zmínili na úvo, v úvodu dnešní schůze, budeme to dělat elektronicky, aby se tady neúčastnil větší počet eh, poslanců z jednotlivých frakcí. Pan poslanec Víland navrhl, že existuje příslušný software, podle něhož se dá ověřit, zda tam je či není plný počet eh, poslanců z určité frakce, aby za něj mohl hlasovat náhradník. A mělo by to tedy být eh, vyřešeno technickým způsobem. My jsme se ptali, zda to skutečně je možné. V případě, že ano, tak to bude instalováno. Takže to byly body ze schůze koordinátorů, která byla velice obsáhlá. A teď chci přejít k vlastnímu pořadu našeho jednání a to je slyšení, které teď budeme mít. Je to opravdu dneska nabitý časový program a proto nechci eh, hovořit podrobně na úvod. Srdečně mezi námi vítám eh, našich pět expertů, kteří se budou zabývat transparentností. A proto tedy vítá mezi námi také zástupce komise. Teď to pravděpodobně také nevyslovím správně. Vítám pana Jaro, Jarolíma Juera, eh, který eh, bude vysvětlovat stanovisko průmyslu a dále tady vítám pana Steva Mentiuva, chairman of the Publish What You Pay Africa, dále pana Alexandra uh, eh, Vulkoma, acting uh, Brussels director One, uh, Dále Vicky Bowman, Global Policy Leader External Affairs Rio Tinto a potom Ellen McLean, Executive Vice President Tax Shell Předtím, než dáme slovo našim expertům, tak bych chtěla předat slovo paní McCartney a na začátku bych chtěla požádat experty, aby se vyjadřovali stručně, protože máme málo času a určitě potom dostanou ještě některé dotazy, tak je třeba umožnit také dislo, eh, diskuzi. Slovo má paní McCarthy, prosím. Děkuji. Já nechci nyní ubírat čas expertů. Máme málo času, takže pustíme se přímo do prezentací a potom bych něco řekla. Děkuji za zvláštní stručnost a předám slovo zástupci komise, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za to, že jste nás pozvala, abychom hovořili o tomto tématu. Já slibuji, že to nebude trvat déle než 35 minut a teď tedy eh, přejdu do angličtiny. The, the project... Projekt, o kterém hovoříme, nepotřebuje dlouhé úvody, ale chtěl bych pouze zasadit do určitého rámce celou problematiku, čeho se to týká a jaký je rozsah a jaké jsou cíle. Chtěli bychom vytvořit systém, který požaduje od těžebního promyslu, aby podrobně informoval o tom, kolik platí v třetích zemích, kde působí. Například pokud Shell uhradí jednu miliardu v Nigerii, tak chceme vědět, na co to zaplatili. Proč to požadujeme? A asi to nepotřebuje úvody. Chceme podpořit eh, řádnou zprávu příjmů v třetích zemích, které přinášejí přírodní zdroje těmto zemím, protože tyto země by měly mnohem větší užitek, pokud bude ve společnosti přehled o tom, a to je jeden z hlavních cílů a myslím, že s tím asi budou všichni souhlasit. Není to nová věc, se kterou přichází komise, ve skutečnosti existují již určité dobrovolné iniciativy, je to iniciativa EITI, iniciativa transparentnosti těžebního průmyslu. Ta základní myšlenka je, že hlavní ropné a plynárenské společnosti se dohodnou s třetími zeměmi na dobrovolné bázi, že vytvoří právě takové ovzduší transparentnosti a ten systém se velmi osvědčil. Na tom se shodnou obě strany, ale chci zdůraznit dobrovolnost a tudíž my bychom to chtěli urychlit. V ideálním prostředí bychom něco takového nevytvářeli ani my, ani Spojené státy, ale i ASB, protože ti znají tedy ty normy, které se vstaví na všechny. Ale taková práce by trvala velmi dlouho a proto jsme se rozhodli, že to uděláme sami. A očekáváme, že IASB bude časem tedy pracovat pro všechny. Třetí prvek v mezinárodní oblasti je, že Spojené státy v zákonu Dodd-Frank z roku 2010 již převzali tuto myšlenku a kotované společnosti ve Spojených státech by měly uvádět tyto informace podle jednotlivých zemí a projektů. A v roce 2011 by to mělo být připraveno ve Spojených státech, ale tento harmonogram je flexibilní a na summitu G8 tedy to bylo také navrženo v květnu 2011. Tedy parlament v září 2010 se spolu s komisí dohodl o hodnocení tohoto stavu. Provedli jsme velmi rozsáhlé hodnocení dopadu a navrhli jsme tedy termín 25. října loňského roku. Klíčová otázka není nová a vychází z toho, co provádí tedy EITI, tedy dobrovolná iniciativa těžebního promyslu, tedy kotované i nekotované společnosti, které působí v důlním průmyslu a také v lesnictví, by měly informovat o jednotlivých příjmech jak podle projektu, tak podle zemí. Máme dva nástroje, účetní směrnice a směrnici o transparentnosti, která se zabývá kotovanými společnostmi. A všechny tyto otázky jsou upraveny v obou směrnicích. Jak už jsem řekl, návrh se týká nejen globálních plateb, ale také plateb na úrovni jednotlivých projektů. A to je velmi důležité. To je jedna z klíčových otázek, které by měly být projednány mezi komisí a parlamentem. Jak do jaké míry podrobnosti je možné zacházet, jak definovat konkrétní projekt. My jsme se v našem návrhu snažili skutečně zjistit, jak působí jednotlivé společnosti, aby se nemusel systém reportingu jednotlivých firm úplně měnit. A je třeba zjistit tedy, jak společnosti připravují zprávy, abychom získali mnoho informací, ale společnosti by neměly vytvářet úplně nový systém reportingu. Co se týče obsahu, co chceme vědět? Samozřejmě chceme znát objem plateb, objem daní, které jsou placeny, ale chceme to také tedy rozčlenit, abychom získali více informací podle zemí a podle jednotlivých projektů. A když se podíváte dále, tak vidíte, co chceme zjistit a jsou to stejné tedy otázky, které jsou již v EITI poplatky za užití, licenční poplatky, dividendy. A chceme tedy rozlišit, jaké typy plateb jsou v třetích zemích prováděny. Další bod, který je politicky eh, citlivý, je, že jsme zavedli ustanovení, kde, uvá- kde je uvedeno, že společnosti by neměli poskytovat informace, pokud zveřejnění v třetí zemi je zapovězeno na základě trestně právní legislativy. Takže v takovém případě by společnosti čelily velmi složité situaci, které by mohly vyústit až v uvěznění. Takže v takovém případě je třeba poskytnout zprávu, která země vám brání poskytovat tyto informace, aby bylo možné na ně vyvinout tlak. Aha. To vše bude tedy součástí výroční zprávy, takže to bude naprosto průhledné. Tedy revize systému navrhli jsme provést vyhodnocení po pěti letech. Harmonogram z našeho hlediska nyní je to proces v rámci spolurozhodování. Evropská rada to určila jako prioritu a chci upozornit poslanců, že je to důležité pro náš průmysl, zejména v období krize. A věříme, že dánské předsednictví tyto věci vyřeší. Mám tři závěrečné poznámky. Za prvé, není to nástroj, který má řešit daňové uniky. Nebude to efektivní nástroj. A vlastně sleduje úplně jiný cíl, než jsou daňové úniky. Chceme vytvořit transparentnost ve třetích zemích. Druhá věc. Existuje velmi jemná hranice mezi transparentností na jedné straně a další nadbytečnou zátěží pro průmysl. A také chceme dosáhnout rovných podmínek aby všechny společnosti působily ve stejných podmínkách. A pokud Evropská unie toto schválí, tak skrze G20 to budeme chtít určitě rozšířit. A skutečně také vycházíme z toho, co už existuje. Nechceme vynalézat to, co dávno existuje. A myslím, že pro všechny je načasování klíčové. Myslím, že bychom to dokázali dohodnout za několik týdnů s eh, členskými státy a s parlamentem. Ale pokud budeme chtít příliš, tak to bude trvat roky. Děkuji. Herzlichen Dank für... Srdečně vám eh, děkuji za tuto jasnou a přitom stručnou prezentaci a nyní bych eh, ráda udělila slovo panu Meťuovi. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení členové výboru a hosté tohoto slyšení. Vůbec nepochybuji o tom, že názory, které zde dnes vyslovím, jsou sdíleny miliony eh, eh, mých krajanů na africkém kontinentu, pro které jsou eh, globální úsilí o eh, prosazování principu transparentnosti a odpovědnosti v těžebním eh, průmyslu jakýmsi bodem obratu. A pokud jde o zvrácení takzvaného syndromu prokletých zdrojů, které trápí naše země. Nemám o tom pochybnosti, protože k vám hovořím co by iniciátor eh, koalice více než 30 eh, organizací, eh, nevládních organizací, církevních spolků, komunitních organizací. A hovořím k vám, co by předseda Afrického řídícího výboru iniciativy Publish What UPay, um, která sjednocuje národní koalice z více než 24 zemí afrického kontinentu. Chci jednoznačně konstatovat, že e, cesta, kterou se Evropská unie nyní ubírá, e, slouží obapolným zájmům e, našich dvou kontinentů a rád to doložím empirickými poznatky. A chtěl bych také apelovat na to, aby jste nadále prosazovali vaše snahy o transparentní výkaznictví. V Africe, kde přístup k informacím je zcela nezbytný pro to, aby byly vlády eh, pohnány k odpovědnosti. Eh, se aktivisté snaží inspirovat eh, pokrokovými demokraciemi a hledá právě u nich příležitosti, jak získávat informace a pokládat kritické otázky vládám o využití výnosu z, odvětví. Proto jsme přesvědčeni, že evropská pravidla transparentnosti a odpovědnosti posilují úsilí občanů o um, prosazování um, dobré zprávy věcí veřejných i uh, v africkém uh, těžebním sektoru. Zatímco výkaznictví uh, v rámci každé země i projektu poskytuje a poskytlo by občanům Afriky kritické údaje, také výkaznictví v rámci projektu poskytne eh, eh, lidem dobrou představu o tom, eh, jaké výnosy jsou generovány jejich komunitami. Dále Prahy a relevantnost. Chtěl bych zdůraznit význam stanovení standardů a určitých prahů ve výkaznictví, zejména pokud jde o africkou samozprávu a jednotlivé komunity. Musíte si představit eh, rozsah eh, rozpočtu eh, místních vlád, například v Ganě. Já doufám, že na základě toho lze dobře stanovovat e, i určité Prahy pro výkaznictví. Například v Asutify v roce 2008 celkový okresní rozpočet činil méně než 1 milion eur a měl tak pokrýt potřeby obyvatelstva čítajícího zhruba 108 tisíc lidí. To je e, méně než 10 e, eur na osobu a roč, rok. Přitom sazby v Gáně eh, eh, při, činí 38 tisíc eur na jeden těžební distrikt. Některé těžební společnosti eh, navrhují takový práh pro výkaznictví počínající jedním milionem eur. To je způsob, respektive to je příliš vysoké. potřebujeme práh eh, počínající eh, částkou 15 tisíců, což bude stan- eh, eur, což bude standardem. Také bych chtěl vyzvat a mm, přimět k tomu, aby byla zařazena výjimka e, mm, do e, zákonu pro vlády, které e, nechtějí zveřejňovat své příjmy. Takováto výjimka totiž by do jisté míry mohla zabrzdit pokrok v prosazování transparentnosti v Evropě výkaznictví v rámci zemí a projektu eh, by mohlo obnovit důvěru a dobrou eh, vůli. Může to přispět eh, k zvýšení a také uspokojování očekávání. Trans, iniciativa transparentnosti v rámci těžebních odvětví v Gáně poskytuje v rámci jednotlivých projektů více transparentnosti. Eh, určitá vodítka pro eh, využití eh, výnosů z těžebního průmyslu v jednotlivých komunitách. Ehm, přispívá také k omezování určitých forem zneužívání těchto výnosů. čínská hádanka. Někteří tvrdí, že iniciativa, kterou jste zahájili, eh, poskytuje eh, Číňanům eh, neférovou výhodu vůči ehm, evropským zemím ale domnívám se, že takovéto obavy nejsou opodstatněné. Některé čínské společnosti, které jsou obchodovány na americké burze, eh, jsou již vázány velmi přísnými eh, pravidly eh, účetnictví a jsou také vázány dodržovat ustanovení Dodd-Frank a mm, zákon Wall Street Reform Act. Pomalu se chýlím k závěru a proto bych chtěl zopakovat výzvu na Evropský parlament, aby eh, skutečně eh, přijal eh, nové směrnice v nerozmělněné podobě a co nejrychleji a aby tak byla zajištěna snaha a sice globální snaha v boje proti korupci ve všech formách a aby se tak podpořila také iniciativa afrických aktivistů proti chudobě ve všech podobách. Děkuji. Nyní má slovo pan Vulkomp. Děkuji, paní předsedkyně. Jmenuji se Alexander Vulkom a děkuji, že mohu oslovit v klíčové chvíli váš výbor. Jako ředitel této kampaně v Bruselu. Přes 200 tisíc lidí podepsalo petici podporující zákony kdy by do budoucnosti žádná země nemusela se opírat, kdyby toto bylo schváleno o pomoc. A v této koalici je 56 organizací celosvětově, které se zavázaly spravedlivě rozdělovat bohatství. Jak kolega Steve vysvětlil, dopad této legislativy. Chtěl bych zmínit také obavy, které zazněly od evropských společností a chci zvýraznit některé podrobnosti, kdy musí existovat, jak řekla komise, mezi transparentností a zátěží náklady. Evropská komise v hodnocení dopadu hovoří o tom, že by to bylo 0,05 ročních příjmů kotovaných důlních společností v EU. Kontrolní poplatky placené firmou Shell představuje 0,6 a ty, tento zisk byl celkově dva, 22 miliard euro, tedy 2 miliony za hodinu. Myslíme si, že ty poplatky jsou rozumné. A tato směrnice by výjímala způsobnosti malé a střední podniky, podniky, konkurenceschopnost. My si nemyslíme, že by to znevýhodilo evropské společnosti. Jak řekl Lord Brown, bývalý generální ředitel firmy eh, BP, je vzácné, že by podnik přišel o obchod, protože je příliš transparentní. A nejcitlivější fáze jednání mezi společností a vládou je před podpisem smlouvy. Pokud je o fungování těžebních firm, chceme správně dohodnit riziko a zvýšená transparentnost by snížila politické riziko tím, že by se fámy nahradily informacemi a odradili bychom i od korupce a podpořili lojální soutěž. Co se týče Číny, řada z největších plynárenských a ropných společností by byla pokryta legislativou Dodd-Frank. A od roku 2010 Čína i ruské a další společnosti kotované v Hongkongu také musí uvádět tyto informace, když jsou tedy zařazeny do kotování na burze. Vítáme návrhy komise a zprávu zpravodajky. Myslíme si, že je třeba dořešit podrobnosti. Je třeba využít pravomocí, aby rada nerozmělnila návrhy komise a v klíčových oblastech, kde je potřeba více podrobností, způsob, jak je tato legislativa upravena, by měla být zajistit efektivitu v terénu. Je třeba to řešit v jednotlivých zemích i podle jednotlivých projektů, tak jako tam hovořili poslední řečníci. Komise chce vytvořit rovné podmínky a vyrovnat se americké legislativě a oba zpravodajové uznávají význam řešení podle jednotlivých projektů. My to vítáme, protože to je jediný způsob, jak zajistit, že informace o místních zdrojích, o místních platbách a místních výdajích mohou být udržovány. Abychom dokázali míru odpovědnosti, musíme sledovat eh, peněžní toky. Ve Spojených státech je to tedy povinnost ze zákona takto po, podle jednotlivých projektů rozdělovat eh, tyto záležitosti. Cituji, americký zákon byl pečlivě sestaven tak, aby celá řada evropských společností kotovaných ve Spojených státech poskytovala informace na základě jednotlivých projektů. FCC zvažuje prováděcí legislativu, ale nechce zmírnit požadavky ze zákona. Jak už jsem uvedl, další diskuse na radě mm, ukazují, že by byly uváděny informace pouze vládám, ke kterým jsou směřovány platby, což by vytvořilo překážku v informacím podle jednotlivých projektů. Parlament by se měl držet projektových informací a neměl by ustupovat ve svém jednání. Směrnice by taky měla definovat projekt, což je velmi obtížné. Ale nejjednodušší je tedy aktivity, které jsou upraveny licencí, koncesí nebo jinou právní formou smlouvy. A výkaznictví by se mělo opírat právě o tento princip. Chceme vytvořit společný práh pro podnikový reporting oblasti těžebního průmyslu ve všech zemích. Vítáme návrhy paní McCarthy v tomto směru odráží provozní realitu společností a jak vlády vykazují tyto příjmy. Pokud jde o výjimky, Steve nastínil, proč je to důležité. Komise rozhodla, že to chce řešit aktiv přenesené pravomoci. A Steve ukázal, že i 15 000 euro může být důležité pro místní společnost. Práh 50 tisíc je příliš vysoký. Spoleháme na vás. Promiňte, mohl byste zpomalit vaši uh, dikci, protože je poměrně eh, obtížné to přetlumočit. Dostávám se k závěru. Takže teď budu neuvěřitelně pomalý. Hovořím o výjimkách. Výjimky umožní podnikům, aby se vyhnuli reportingu. A Evropa by neměla podporovat toto utajení. A měli bychom vypustit ustanovení o trestně právním trestně právní výjimce v některých zemích z naší legislativy. A tento návrh komise by měl být všeobecný a informace bez, by měl tedy překročit meze těžebního průmyslu. Bude mít pozitivní dopad na celém světě. Tato doporučení jsou v návrhu zpráv, zprávy paní McCarthy v, o směrnici o transparentnosti. A stanoviska navrhovatelů znamenají širokou podporu ve všech politických skupinách a dalších výborech pro tuto problematiku. Závěrem, každý je pro transparentnost, avšak skutečně je třeba řešit podrobnosti a je třeba, aby závěrečné řešení odpovídalo záměru. Pokud není možné používat tyto údaje v Ghaně nebo jinde pro boj s korupcí, tak eh, tato legislativa bude neúspěšná. A pokud podniky nebudou muset zveřejňovat tyto příjmy. A pokud výjimky budou umožňovat diktátorům, aby se udrželi u moci, tak skutečně bychom byli proto, aby parlament odmítl dohodu v prvním čtení. Simon Taylor z Global Witness je zde i další kolegové a jsme připraveni zodpovědět vaše otázky. A chci říci, že toto je otázka, pro kterou nazrála doba. Je třeba více transparentnosti a jeden z důvodů finanční krize byl ten, že lidé nevěděli, co se ve skutečnosti děje. A proto chceme důrazně se přimluvit za to, aby se rovnováha mezi občany změnila a aby lidé skutečně věděli, co se ve světě děje. Hned dám slovo dál na zástupkyni průmyslu, aby nám eh, přednesla svůj názor. Paní Vicky Baumen, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně, za toto pozvání. Měla bych vysvětlit, že Ellen a já mluvíme jménem eh, našich společností Rio Tinto a Shell, ale těsně jsme spolupracovali s řadou největších eh, těžebních ropných firm, které jsou členy EITI. A díky a v rámci toho se hlásíme k prosazování větší transparentnosti a velice bychom uvítali schválení této evropské legislativy, která je velmi účelná, a může být také modelem eh, dalších eh, eh, regulačních iniciativ v USA, ale i jinde, protože je pro nás klíčové, jak kolega zdůraznil, vytvářet rovné podmínky na trhu. Já jsem se zmínila o tom, že se hlásíme k iniciativě iniciativě iniciativě EITI. Já jsem ráda, že eh, v Gáně eh, to už eh, ústí v konkrétní výsledky. V rámci RIA Tinta v posledních pěti letech se snažíme překračovat rámec našich povinností v rámci EITI, což se týká pouze asi 30 zemí a jenom hrstky těch, v nichž působíme. Nyní ročně zveřejňujeme všechny naše platby vládám. E, to činí celkem více než milion ročně. Činíme tak, protože se domníváme, že to je důležitá část e, našich e, provozních licencí. To je vyňatek z našich daňových odvodů, respektive zprávy o daňových odvodech v roce 2011. Já jsem vybrala dvě země, Guinea a Kanadu je to eh, příklad toho, eh, jak to funguje, když máte rozvinutou zemi eh, bez federální vládní struktury. Promiňte, opravuje se řečnice rozvojovou zemi bez federální struktury, jak je tomu v Kanadě. My jsme tady rozdělili ty letošní platby podle úrovní zprávy mm, takže není to celková suma pladeb, ale jsou to odvody eh, lokálním a eh, státním úřadům. A v příštím roce na základě zpětných vazeb ještě rozdělíme tu položku místní vlády na konkrétní, specifické místní vlády v Kanadě tam vidíte částku 77 milionů, to se týká eh, daní z nemovitostí, které odvádíme Eh, jednotlivým eh, zprávám. V Gineji máme eh, dva provozy. Projekt INO je ten nejvýraznější, nebo ta nejvýraznější částka. V Kanadě máme čtyři závody, včetně diamantového dolu a celkově přispívají eh, daňovým výnosům z daní z nemovitosti. To můžete eh, snadno eh, přiřadit jednotlivým projektům v tabulce. Takže na základě této struktury můžeme získat získávat jednotlivé údaje o projektech. To je přístup, který eh, eh, my eh, hájíme v rámci EU. Říkáme tomu government level reporting, výkaznictví podle úrovní státní struktury nebo vládní struktury. Považujeme to za určité obohacení stávajícího návrhu, protože to ty platby mnohem těsněji přibližuje lidem, respektive samozprávě, těm jednotlivým územním územně správním eh, celkům a přispívá to k transparentnosti a boji proti korupce. Tento přístup bude-li schválen Evropskou unii a přijat, tak to přinese obrovské množství eh, dat, potenciálně z všech 195 eh, zemí světa bude mít k dispozici takováto data, strukturovaná podle územně správních celků. Nakonec bych se chtěla mm, eh, dotknout ještě otázky Prahu zveřejňování. Zdá se, že panuje shoda nebo se rýsuje shoda, že je zapotřebí jednotného Prahu. Otázka je nyní, jaká to, co by to mělo být. Je to rozhodující pro země, protože poskytování globálního výkaznictví na úrovni, e, která je detailnější, e, než e, jaká existuje nyní, je důležitá. Samozřejmě tyto výkazy vedou k určitým nákladům nebo způsobují určité náklady, ale my jsme ochotni tyto náklady mm, e, e, snášet dobrovolně. Nutno ale zvážit e, ten poměr mezi výnosy a náklady. Každý milion, který musíme vynaložit buď na auditory nebo informační technologie nebo zprávu, je o milion méně, který by mohl být rozdělen akcionářům, například evropským nebo mm, důchodovým institucím, důchodovým penzijním penzijním fondům a občanům, ale i dalším rozvojovým programům, které rozvíjíme v rámci našeho provozu. Takže nejde, po to, nejde o to, že si to můžeme dovolit, ale že by to mohlo být vynaloženo eh, účinněji. Eh, my se domníváme, že ten práh by měl odra, odrážet cíl legislativy, to jest umožnit vládám, aby mm, skládali své účty před eh, občany o tom, jak vynakládají své výnosy, například na zdravotnictví, eh, kanalizaci a tak dále. Díky řadě iniciativ, které um, slouží k boji proti eh, korupci. Um, si slibujeme také značné výnosy nebo uh, úspory. Samozřejmě, že eh, to nezabraňuje, že bychom v rámci EITI mohli prosazovat podrobnější eh, zveřejňování, můžeme tam jít ještě eh, níže, ale každý zákon, který bude mít například dopad na Austrálii, kde odvádíme asi 7 miliard na daních, my se domníváme, že je lepší tu, tento prach stanovit mm, na úrovni milionu. Závěrem bych chtěla říci, že bychom chtěli, aby se toto eh, stalo součástí širšího balíčku eh, legislativních a politických přístupů Evropské unii v zájmu pomoci členským, eh, pardon, rozvojovým zemím využívat lépe svých zdrojů. Účinný a nejúčelnější způsob, jak využívat výnosy, je výběr daní. My se domníváme, že všechny příslušné instituce by měly spolupracovat tak, aby vytvořili kapacity pro výběr daní v těchto zemích. My jako soukromý sektor bychom velice eh, eh, rádi viděli eh, efektivně fungující systém výběru daní v souladu se zákonem. Děkuji vám. Herzlich. Srdečně děkuji a na závěr bych chtěla předat slovo panu McLeanovi a požádat ho o jeho příspěvek. Prosím, máte slovo. Thank you. Thank you very much. Děkuji. Paní předsedkyně, první věc, kterou bych chtěl říct, je, že my v Šalu sdílíme tužby všech předřečníků zlepšit zvýšit transparentnost. Těžební průmysl každý rok investuje miliardy dolarů v zemích v celém světě a v těchto zemích generujeme obrovské částky. My 30 až 40 miliard dolarů investujeme v zemích v celém světě, v Evropské unii i jinde. A chci říci, že v roce 2011 jsme vygenerovali 26 miliard dolarů zisku a odvádíme ve spotřební dani a v DPH také miliardy dolarů. Státní příjmy těžebního průmyslu jsou významné, poskytují velký potenciál pro sociálně-ekonomické příležitosti. My podporujeme vlády v celém světě a jejich snahu využívat zdroje a příjmy z energetiky efektivně. A také uznáme, že v některých zemích tyto příjmy nejsou vynakládány pro užitek společnosti efektivně. Zejména jsou to země, kde je slabý stát a slabá státní zpráva. Bereme tuto věc velmi vážně. Pro nás slabá státní zpráva je rizikem a zdrojem obav. A my jako společnost chceme poskytnout užitek zemím a společnostem, kde působíme a chceme prokazovat úctu těmto zemím. Proto se šel dobrovolně zavázal informovat o daních, kde platíme daně, podle jednotlivých zemí, kde působíme. A to je také důvod, proč jsme členy EITI a já jsem členem správní rady této iniciativy. Tedy zveřejnění těch uhrazených daní je jedno ze složek, které zlepší situaci v oblasti těžebního průmyslu. A já bych se chtěl pustit do jedné oblasti, která vyvolává pochybnosti u tohoto návrhu. Jak by mělo být toto zveřejňování strukturováno? Tři možnosti. Za prvé na úrovni zemí, na úrovni vlád. Vicky Bauman to popsala. A konečně za třetí na úrovni jednotlivých projektů. V těžebním průmyslu bychom se přemohli za to, aby reporting podle jednotlivých zemí je pro nás nejvýhodnější z následující důvodů. Je to nejlepší platforma pro mezinárodní normy, které, ke kterým se mohou nové velmoci připojit. Cen, a mezinárodní normy reportingu, kdy firmy z Evropské unie generují pouze malé procento vytěžené ropy. A tento systém na úrovni EU by vytvářel základ norem, který by mohl být schválen dalšími regulátory, včetně Spojených států. Tedy mělo by to vycházet z částek, které jsou schromážděny na celém světě z, z ropného a těžebného průmyslu. Můžeme přejít z, na druhou formu, tedy na formu zveřejnění podle jednotlivých vlád. Státní údaje by ukázaly občanům přesně, který úřad dostal příslušnou daňovou platbu. A to by, bylo, to by umožnilo dohledat daňové příjmy a zjednodušilo by to kontrolu vlád občany. Ve společnosti Shell si myslíme, že náklady spojené s touto formou reportiku převažují další náklady pro průmysl a my bychom podpořili i model reportingu opřený o jednotlivé vlády. Pokud je o projektový reporting, to je ta možnost, která převládá v návrzích v EU a v USA. My ve společnosti Shell jsme se zabývali tím, jak by to mohlo fungovat. Slyšeli jsme argumenty, že reporting podle projektů by přispěl místní společnosti pochopit, kolik určitá ropná plošina přispívá příjmům státu, ale vytváří to více problémů podle naší analýzy, než jich řeší projekty se liší. Význam projektu a definice projektu je odlišná v jednotlivých společnostech a to je také spojeno s tím, že příjmy jsou placeny z, růz, z různých zdrojů a ne nutně podle projektu. Takže často platíme daně na úrovni celé země a ne na úrovni projektu. A z účetního hlediska je tu falešná představa, že daně jsou vybírány podle projektu. Ve skutečnosti ve většině zemí jsou daně, jako je daň z příjmu právnických osob, jsou uhrazeny celostátně v určité zemi. Tudíž podniky by musely vyhodnotit a alokovat, jak mohou být tedy tyto daně rozděleny podle jednotlivých projektů, pokud se vůbec shodneme na definici projektu. A to by mohlo být zavádějící pro občany a neposkytlo by to významné údaje. Tedy v důsledku toho je třeba rozhodnout o obtížné věci. Buď rozdělíte národní částku uhrazených daní podle jednotlivých projektů a my, my si nemyslíme, že nikdo nemá zájem o zprávu, kde, bude, kde budou umě vytvořená čísla, anebo informovat pouze o těch platbách, které mohou být jasně přidruženy k určitému projektu. A i tato volba má určité dopady. Pokud občané si přejí srovnávat daňové platby jednotlivých projektů a chtějí využívat data, která jsou dostupná, kolik tedy přinesl jejich konkrétní projekt, mohou dospět k falešným závěrům, protože ty údaje nebudou tedy přesné. Myslíme si, že to může mást diskusy o příjmech z těžebního průmyslu. A může to být, nebude možné to využít pro vyřešení domácích problémů a také to neposkytne hodnotu odpovědnosti a řádné zprávy věcí veřejných, u kterou stojíme. A z hlediska společnosti mohlo by to vyvolat obchodní údaje, která jsou v pozadí plateb vládě a jsou to obchodně citlivé údaje. A zveřejnění takovýchto projektových údajů by mohlo narušit konkurenceschopnost evropských podniků. Ať už rozhodneme o úrovni jakkoliv, je třeba respektovat podmínky rovní, rovné podmínky pro všechny. Pokud budeme uvažovat o Severním moři, je tam celá řada producentů, kteří by informovali o jednotlivých plošinách a projektech. A nemyslíme si, že protikorupční politika by měla nutit eh, vytvářet neověřitelné údaje, neověřitelné údaje v eh, těchto podmínkách. Proto je rozumné říci, že projektový reporting nepředstavuje takovou návratnost investic, jako, je, jako jsou jako reporting podle jednotlivých států také může dojít ke sporům z hlediska příslušné legislativy. Měli bychom se držet eh, pokynů OECD, kdy podniky jako Shell musí plnit normy EU, když působí v zahraničí a pokyny OECD pro nadnárodní podniky jasně uvádějí, že toto má přednost. Shell se zavázal k plnému souladu s, s, s legislativou zemí, kde působíme. A alternativou by byla ztráta naší pověsti. A to je věc, které bychom se rádi vyhnuli. Proto podporujeme parlament v tom, aby v tomto duchu tedy řešil tuto problematiku. Je třeba zamezit mnohačetnému reportingu a chceme, aby ve směrnici byl takový mechanismus, který by umožnil vyjednat dohody o vzájemném uznávání tam, kde jsou rovnocené systémy reportingu. Děkuji. Děkuji mnohokrát a děkuji eh, vůbec vám všem, že jste dodržovali stanovený časový eh, limit, protože samozřejmě čas kvapí. Nyní bych hned chtěla udělit slovo Aline McCarthy, aby eh, vyjádřila své dotazy anebo případné pochybnosti a návazně na to panu Garganimu. Tak, eh, paní předsedkyně, je neštěstí, že nemáme dost eh, času na otázky. Mám spoustu otázek a e, kolegové ostatní zajisté také. Takže začněme, využijeme času. Ale asi s vaším dovolením a souhlasem e, hostů e, bychom se měli dohodnout, že jim otázky pošleme elektronicky a požádáme odpovědi, protože to složité téma a málo času. My víme, že dánské předsednictví pokročilo ve snaze o dohodu a není mi zcela jasné, že návrh vlády eh, Velké Británie by měl být návrh Ria Tinta, takže bych měla otázky k tomuto tématu, protože i při nejlepší vůli eh, eh, výkaznictví na úrovni vlád není výkaznictví na, projektu, na úrovni projektu. A tady bylo řečeno, že chceme mít výkaznictví na úrovni projektu. Dodd-Frank akt nebo zákon Dodd-Frank ještě není implementován a není tam ani implementována definice, eh, co je projekt. Takže my tady nevytváříme globální normu na základě toho, co odhlasoval americký kongres. Tady budeme muset pracovat více na té úrovni projektu a na definici projektu. A proto mám otázku. Prezentace eh, zástupkyně Riatinta byla zajímavá, pokud jde o to, že můžeme se vyrovnat s tou úrovní výkaznictví na, na úrovni vlád, ale vytváří to tu potřebnou transparentnost, kterou požadují nevládní organizace. Můžete mi ukázat mapu Kanady, ale Kanada není Indonésie, není eh, Mongolsko, není Kongo. Eh, jsou, tam jsou zcela jiné úrovně eh, je tam 200 různých obcí a komun v Indonésii například. A mně nejde pouze o nevládní organizace a země. Já jsem třeba investor, chci investovat do Shell nebo Rio Tinto a chci vědět, kde působíte a e, možná jako etický investor bych chtěla vědět, jaké finanční částky do těch projektů e, investujete. Takže není tomu tak, že dojde k obrovským mezerám, když e, budeme postupovat podle úrovně vládní zprávy a Evropská, eh, eh, respektive vy už máte informace o tom, co dáváte do projektu, do licencí, co platíte za licence. Když se podívám na eh, bývalého předsedu BP Lorda Brauna, ten řekl v jednom článku, že podniky už tyto informace zhromažďují, takže by nemělo být pro vás obtížné ty informace také dávat k dispozici. Samozřejmě můžete je prezentovat různě, ale musíte je poskytovat, protože je musíte zhromažďovat. Takže otázka, týkající se kampaní, zejména kampaně Publish What You Pay. Já se domnívám, že ta úroveň výkaznictví, teda vládní, neposkytne potřebnou transparentnost. E, také se chci e, zeptat na jednu otázku týkající se trestního práva. E, v kolika zemích působíte a kolik z těchto zemí má legislativu, která nepožaduje veřejné, eh, pardon, zveřejňování? Možná, že nám na to podniky můžou odpovědět. V kolika eh, nepovzbuzujete eh, v podstatě ty země aby, eh, nebo některé země, aby přijali legislativu, eh, kde se praví, že není zapotřebí zveřejňovat informace a může pak eh, docházet možná i ke spronevěře Chci samozřejmě ponechat prostor i pro kolegy, ale chci říct, že eh, mě nepřesvědčil ten eh, princip výkaznictví na úrovni eh, vlády. Myslím, že by se to nemělo stát globálním standardem a neměli bychom začít na evropské úrovni rozměrno, rozmělňovat výkaznictví na úrovni projektu. Možná, že byste nám mohli poradit, jak to dělat, tak aby to bylo účinné, aby to podpořilo transparentnost, aby to také skutečně znamenalo srovnatelné a globální standardy napříč EU eh, e a vůbec ve světě. Mohli byste nyní jako zástupci společností a nevládních organizací na to odpovědět. Děkuji, Alin. A než Před, slovo panu... Předtím, než předám slovo dál, takže bych ještě chtěla říci paní Tain a paní Lichtenberger, eh, že bych chtěla požádat, aby ti další tazatelé byli opravdu velice struční, protože máme opravdu velmi náročné hlasování a prosím vás, eh, návrh pana McCarthyho, paní McCarthy si vlastně vemte za svůj, protože můžete své otázky položit prostřednictvím mailu, neboť tady jsme časově omezeni. Proto tedy prosím všechny, eh, aby tedy byli struční a aby eh, také sledovali příkladu našich expertů, kteří se snažili být velmi struční a také se snaží stručně zodpovědět a prosím vás, můžete klást své otázky per um, mail. A nyní má slovo pan Gargány. Paní předsedkyně, Myslím si, že to bylo opravdu velice důležité slyšení, které se týkalo tohoto tématu. A na závěr to, co řekla paní McCarthy, k tomu bych chtěl poznamenat, Nechci předjímat diskuzi, ale chci položit otázku, která se týká problematiky transparentnosti. To je téma, které si můžeme vykládat různým způsobem, až dokonce demagogickým způsobem. Můžeme si říci, že všichni bychom se měli zasazovat o transparentnost, která se týká plateb podniků, které eh, jsou činné v oblasti eh, průmyslu minerálů. Co by ale mělo být dopadem těchto zákonných norem? Nemělo by to být nadměrné omezení. Evropa Pokud tedy nenajdeme správné měřítko, tak zůstane Evropa oddělená eh, od Spojených států a také spoje, z Číny, eh, od Číny, no, protože tyto státy jsou zastoupeny v Africe. Pokud jde o zástupce průmyslu, tak bych chtěl říci, že potřebujeme určitou transparentnost na všech úrovních Důležité ovšem je, abychom se postarali o transparentnost a přehlednost. Eh, z tohoto důvodu eh, kladu otázku na adresu všech a možná ještě i na další kolegy. Zda tedy toto tento reporting, který by se vztahoval na určitou zemi, by nebyl dostatečný. Co je v podstatě přidanou hodnotou eh, toho, eh, té transparentnosti, která se vztahuje na projekty? Prosím, paní Tajn. Jakožto stínová zpravodajka bych chtěla vyjádřit ještě jednou, že Evropský parlament samozřejmě eh, bude eh, pomáhat v boji proti korupci a chudobě. Chci ještě jednou říci, že samozřejmě je úkolem eh, zemí, aby se postarali za práva, která platí v jejich zemích a aby přispívali k politickým změnám změnám, aby byly odstraněny nedostatky a nepořádky. Prakticky podniky, které dostanou předpisy o účetnictví, tak jsou nuceni politickým způsobem eh, dělat něco, co není jejich základním úkolem. Pokud jde o tyto projektové účetnictví, tak eh, se tady odvolávám na různé pozměňovací návrhy, které už tady kolegové školují. Já osobně jsem toho názoru, že by bylo mnohem lepší, aby ten předpis, který by se týkal výjimky, abychom ho dostali z toho návrhu legislativního, protože můžeme eh, předpokládat, že v konečném efektu v příslušných zemích a z toho vycházím, budou vytvořeny odpovídající předpisy, které hrozí pokutami podnikům v případě, že tyto úkoly nesplní, takže bychom měli odstranit ten předpis o výjimce, ale tady bych byla trošku velkorysejší a řekla bych, že stačí reporting na národní úrovni a měli bychom jednoduše příslušné struktury v těch zemích, kde existuje centralizovaný stát, zachovat aplikovat tak, kde se také platí v podstatě ty základní sazby. Musí, například, když se jedná o spolkový stát, tak to musí být detailnější zpravodajství, které se bude týkat jednotlivých zemí. Tam, kde je federativní státní struktura s regiony nebo ještě menšími jednotkami, tak tam také musí být detailněji eh, podáván přehled o platbách na státním nebo částečně státních institucí. Já si myslím, že moje otázka eh, bude také položena písemnou formou, i když už jsem vedla celou řadu rozhovorů a kladu si otázku a tu adresuji i všem. Zda se tedy má v podstatě eh, podávat přehled o každém projektu. Máme přece celou řadu přeshraničních projektů. Existuje celá řada dolů, které se nenacházejí jenom na území jednoho státu, ale překračují hranice jednotlivých států, takže tam by to mohlo být velice obtížné toto vymezení realizovat. A v konečném efektu by to vedlo k tomu, že všechny ty zveřejněné údaje nebudou navzájem srovnatelné a spíše přispějí k neklidu na lokální úrovni kde, se, eh, kde převládnou názory, že ten eh, efekt spočívá v tom, že se tady eh, generují zisky, ale platby někde váznou, což samozřejmě přivede k politickému neklidu v těchto zemích. Děkuji a nyní paní Lichtenberger, prosím vás velice stručně. Náš stínový zpravodaj musel bohužel odejít do druhého výboru k hlasování a proto podáme celou řadu otázek písemnou formou. Pro mě je rozhodujícím bodem také ten reporting systems, který si podniky vyvinuli sami a my říkáme, ano, OK, to se nám takhle docela dobře hodí. Je to ovšem eh, taková brána, která je otevřena k tomu, aby se skrývaly eh, nějaké nepříjemné informace a to je můj největší problém. Já si myslím, že my, jakožto Evropané a Evropanky, máme zvýšenou zodpovědnost za transparentnost těchto zemí a samozřejmě musíme vyčerpat všechny možnosti. Děkuji. Děkuji, paní Lichtenberger. Vím, že téma si zaslouží intenzivní diskusi a proto bych chtěla ještě jednou dát příležitost odborníkům, ale opět s dovědkem a prozbou o velkou stručnost, aby na to reagovali. Protože, jak jsme se již eh, dohodli, bude následovat ještě i písemná korespondence. Prosím. Počkejte, jak eh, začneme. Možná eh, Mohla bych ještě dodat, že eh, v místnosti je velký ruch a neslyším dobře. Mohli by se přítomní sklidnit i eh, s respektem eh, k hostům, kteří přišli kvůli nám. Děkuji. Děkuji, Alin. Já sdílím tento názor a žádám všechny, už se situace sklidnila, žádám všechny o klid a Chtěla bych eh, nyní dát slovo oběma zástupcům eh, průmyslu. Prosím, paní Bowman. Thank you. Děkuji. Budu co nejstručnější. Chci zareagovat na zajímavé otázky. Paní McCarthy hovořila o tom, že náš postup je v duchu návrhu Spojeného království. Já chci říci, že náš postoj inspiroval návrh Spojeného království, ale návrh Spojeného království jde dále. Zahrnuje některé prvky projektového výkaznictví. A to už jsme ukazovali. U každé z těchto položek, například položka za Quebec, tam musíme také vlastně vypočítat projekty, ze kterých byly generovány tyto daně. Takže je tam také návaznost na projekty. To je odlišná otázka, kolik investujeme. A to naleznete v, našich, v našich finančních výkazech. Ale nesouvisí to tak úzce s platbami, které odvádíme vládě, tedy investice v Indonésii, investice v Irsku, to je prostě oddělené. A druhá věc. Ano, to je Kanada, to je v pořádku, ale co Indonésie? My působíme v rozvojových zemích a tam máme většinou více než jednu akci, projekt. A, a takže opět eh, je, máme možnost vlastně rozčlenit výdaje podle jednotlivých zemí na projekty a vy jste zmínila, že, že ty informace jsou již k dispozici. Ano, jsou, ale existují určité Prahy pro zveřejňování. Podle našeho účetního systému my účtujeme podle zemí a nejsme na úrovni 50 tisíc, tedy proto musíme vlastně používat eh, oddělené údaje transparentním způsobem, abychom mohli reagovat na požadavky občanské společnosti. A jsme připraveni zareagovat na, na další otázky, na jakékoliv podněty od jednotlivých poslanců. Děkuji. A Nyní má slovo stručně pan McLean. Děkuji, paní předsedkyně. Chci pouze dodat několik málo bodů k tomu, co uvedla Vicky a děkuji za všechny otázky, na které s potěšením písemně odpovíme. Já myslím, že Základní otázkou v rámci eh, projektového výkaznictví je požadavek uvědomit si, že různé země, včetně různých členských států Evropské unie, se eh, rozhodly eh, zdaňovat těžební průmysl různě. Někdy se zaměřují na platby za, předběžné platby za licence, někdy více na zdanění společnosti, která působí v té zemi a samozřejmě v mnoha zemích, včetně e- EU protože panuje koncepce konsolidace. Takže eh, konsolidujeme eh, různé činnosti eh, v, jeden, v jednu zdanitelnou nebo jeden zdanitelný subjekt nebo osobu. Ve Spojeném království máme například daně, které se někdy odvádějí za příslušné ropné plošiny. V jiných členských zemích všechny, všechny daně jsou zhromažďovány nebo vybírány na federální, takzvaně federální úrovni. To bude pro nás ta potíž. Rádi ukážeme, že v některých případech eh, jsou eh, daně eh, nebo zdaňování vstažené k projektům, ale to může působit potíže, protože jedna země postupuje tak, jiná jinak. A proto je tady málo srovnatelných nebo možností srovnávání. Také ta koncepce daňového subjektu um, eh, je v jednotlivých zemích eh, různá. Musíme používat různé klíče a tak dále. Takže výsledek může být velmi vyumělkovaný a opět eh, nebudeme schopni nalézt určitý společný, určitého společného jmenovatele. Ne všechno je srovnatelné a proto se snažíme spíše odrážet tu eh, realitu té země, ve které eh, působíme na základě způsobu, eh, jakým mm, odvádíme daňové výnosy z naší činnosti. Děkuji. Děkuji, říká předsedkyně. Ještě jednou eh, dám stručně slovo oběma zástupcům eh, nevládních organizací. Eh, naši poslanci čekají na hlasování, které by mělo začít zanedlouho. Prosím proto o stručnost, pane Matthew. Děkuji opět jednou, opět za příležitost. Chci pouze zopakovat, že pokud se vzdálíme od výkaznictví na základě projektu, tak zklameme miliony lidí v našich komunitách, kteří se snaží volat vlády k odpovědnosti a kteří chtějí, aby těžební průmysl a výnosy z něj přispěly ke zmírnění chudoby. Když k nám přicházejí investoři, tak vyjednávají o individuálních kontraktech pro individuální projekty a e, daňový režim e, se e, různí projekt od projektu a platby se odvádějí ve vztahu ke specifickým kontraktům. Tak jak Elin McCarthy zdůraznila, data už existují. Podniky navrhují poskytovat nám agregovaná data ale my říkáme, že ta agregovaná data, ta souhrná data jsou méně smysluplná pro naše občany, Také bych chtěl říci, že jsem překvapen, že firmy, zdá se, jsou proti výkaznictví na projektové bázi. Naopak, mělo by to být v jejich zájmu, když eh, přicházejí k našim zemi, eh, do našich zemí, tak přece potřebují, aby eh, byli pozitivně přijati lidmi, aby se setkali s dobrou vůlí místních lidí. místní lidé e, doufají, že díky působení těchto společností se i zvýší e, celková životní úroveň v těchto zemích, ale mnohdy jsou tato očekávání zklamána. A je to právě v důsledku nastavení těchto systémů. Já se proto domnívám, že by podniky měly přejít na tu projektovou úroveň výkaznictví. Děkuji. A Myslím, že to, co jste řekl, eh, je i v souznění s panem Hojerem z komise. Eh, já, eh, pokud mi to prominete, komisi už slovo neudělím, ale místo toho dám na závěr slovo panu Vulkombovi. Já myslím, že Steve řekl jasně, proč je to potřeba, jakou cenu má transparentnost a projektové výkaznictví, které vytvoří rovné podmínky. Americký kongres to už chválil, Takže když chceme vytvořit rovné podmínky, tak musíme udělat to, co udělal americký kongres. A jednotlivé výkaznictví podle úrovní eh, státní zprávy, tak to je vlastně také vládní výkaznictví a musíme udělat přesně to, co chce Steve. A jsem velmi rád, že řada poslanců eh, rozhodla o tom, že není třeba dalšího utajování a že takové zákony nepřispějí transparentnosti. Tedy náklady pro společnosti nepředstavují eh, problém, protože skutečně není rozumné zde hovořit o nákladech, protože ta hodnota, kterou tyto změny přinesou, umožní společnostem fungovat bez takového rizika a umožní to lidem na celém světě vědět, kam jdou prostředky, které jsou odváděny. Stručně tedy ještě má slovo eh, zástupce komise. Promiňte, já si myslím, že bych měl eh, zareagovat na konkrétní otázku paní McCartney ohledně trestně právní legislativy. Eh, za prvé chci říct, říci, že to nepovažujeme za doložku výjimce, spíše za bezpečnostní síť, záchranou síť, která v některých situacích v našich eh, zemích činí z povinnosti eh, zveřejňovat informaci trestný čin. Eh, toto musíme vzít v potaz. A Měl bych se ještě vrátit k hodnocení dopadu. Podívali jsme se na to. Tuto poznámku jsme zaznamenali několikrát v rámci konzultací. V několika případech um, byl o tom prováděn i akademický výzkum, ale není to výjimka. Nechceme to um, podněcovat. Musíme to vzít v potaz a musíme to brát vážně. Srdečně děkuji. Tím tedy končíme toto minislyšení. Všechny nezodpovězené otázky, prosím vás, adresujte písemnou formou. Chci poděkovat všem expertům za velice jasné, transparentní příspěvky. Přecházíme k hlasování. V této souvislosti bych chtěla ještě jednou zopakovat to, co jsem řekla dneska ráno. Teď jsme v plném počtu, takže uděláme zkušební hlasování. Proto se ptám, kdo třeba z těch přítomných nemá u sebe kartu pro elektronické hlasování. Jinak se samozřejmě pokusíme udělat ten pokus elektronického hlasování a prosím vás, abyste všichni zasunuli své kartičky pro elektronické hlasování. Doufám, že všichni poslanci už svoje kartičky zastrčili, použili. Počkáme ještě okamžik. Zahajuji zkušební hlasování. Počet poslanců souhlasí. Žádám zodpovědné členy politických skupin, aby si prověřili, zda jich tady není o něco více nebo i méně. Ano, takže je to vyjasněno. Kvórum souhlasí. Předtím, než přejdeme k hlasování, k seznamu hlasování, chtěla bych srdečně mezi námi uvítat paní Céle, která eh, zastupuje nebo nahrazuje paní Dianu Volis. Vítám ji nejenom svým jménem jako dnešní předsedající, ale také jménem předsedy našeho výboru pana Leného a chci ještě uvítat mezi námi pana Fose, který se stal členem našeho výboru. A teď přejdeme k hlasování. Genau. Um, ehm, Až erster Bericht auf der Liste. První zpráva na seznamu je Řím 2. Přeje si paní Wikström ještě jedn promluvit, nebo můžeme hned hlasovat? Řím 2. To je tedy pak až ten další bod. Takže takže začneme. Kompromis jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Další na mém seznamu. Jednička, kováda. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 4. Takže jsem u pozměňovacího návrhu 4. Promiňte, paní předsedkyně. Pan Zvěvka se hlásí o slovo. Je mi líto, vzal jsem si nesprávný eh, seznam hlasovací lístek. Takže to je v pořádku. Znovu se ptám. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pětka. Pozměňovací návrh 5. Rovněž kaváda. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 6. Stojanov. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 7. Stojanov. Pro? Proti? Zamítnuto. A nyní vás žádám, abyste eh, si vzali k ruce elektronické hlasovací lístky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Hlasovací lístek pana je funguje pravděpodobně se spožděním. Končím hlasování. Takže jasný výsledek. Gratuluji zpravodajkyni za jasný výsledek. Přejdeme k dalšímu hlasování akta. V této souvislosti jsem už na úvod naší schůze sdělila, že předám slovo paní Galo. Já jsem tady podala zprávu o výsledcích schůze koordinátorů, kde jsme hovořili o tom, že tedy se bude dneska hlasovat, anebo odsuneme hlasování. Prosím, paní Galo. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych eh, říct několik slov, abych eh, dospěla k závěru, který se rýsoval po včerejším jednání koordinátorů. Chci připomenout, že jsme předevčírem obdrželi stanovisko Evropského ochránce osobních údajů o aktě, který vyvolává některé otázky. Chci také říci, že jsem obdržela podporu, i když pozdní, ale podporu Združení a asociací malých a středních podniků a dalších podnikatelských združení. A chci připomenout, že Evropský parlament schválil usnesením z 24.11.2010 dohodu akta. A poslední výzva 22 hlav státu, 22 členských států podepsali tuto dohodu 26.1.2012. Takže nemůžeme zasahovat do primárního práva, ale neměli bychom vlastně umožnit, aby se právo vytvářelo na ulici. Jsme ve výboru Jury. Můžeme požádat o vysvětlení a vyjasnění komisi. O tom hovořila paní Lichtenberger a v tom se k ní připojí, protože to je také způsob, jak dát najevo naši nespokojenost. Výbor Jury nemůže ustoupit demagogii, není to náš cíl. Navrhuji, aby dnešní hlasování bylo odloženo na příští zasedání výboru Jury a do té doby, abychom připravili a odeslali komisi dopis, který bude požadovat vysvětlení a vyjasnění. Myslím, že na to máme právo a je to také způsob, jak se projevit a dát najevo naši nespokojenost v této věci. Takový je můj návrh a děkuji vám za pozornost. Um, Předtím, než dám slovo panu Ruka, který se už hlásil o slovo, tak také ano, paní Lichtenberger se už také chce hlásit. Chtěla bych v zastoupení pana Luigiho Berlingera jako koordinátora, kteří se také hlásili o slovo. Chtěla bych se vyjádřit eh, ze strany nebo za sociální demokracii. Naše pozice je taková. Během celého procesu akta jsme nebyli dostatečně informováni a také ani dnes v tomto okamžiku, kdy tedy máme jenom ze strany komise oznámení pro soudní dvůr nemáme nic jiného nežli toto známení. Toto není to, co bychom si my, jakožto evropští poslanci, měli nechat líbit. Vlastně jsme obcházeni touto politikou a nejsme zapojeni do interinstitucionálního dialogu, který vede k příslušným dohodám. Všechny ostatní body obsahově před hlasováním nechci podrobněji vysvětlovat. Samozřejmě, že tady platí, že tady existuje za pracovní zadání Evropské evropským legislativcům, aby se vyjádřili pokud jde o tato duševní práva a naše frakce si chce pokud možno rychle vytvořit jasný názor. A myslím si, že by bylo příliš brzy o tom dnes hlasovat. Stručně slovo má pan Rabkaj a pak paní Lichtenberger a pak budeme hlasovat o tom návrhu posunutí. Děkuji, paní předsedkyně. Chci jasně říci, že jsme se, pokud jde o moji frakci, dohodli, že budeme hlasovat proti tomuto posunutí a sice proto, protože jsme o tom velmi dlouho diskutovali v naší skupině. Spravodaj v hlavním výboru, který je proto příslušný, předložil návrh zprávy na odmítnutí nebo eh, nesouhlasením, nesouhlas se s dohodou akta. Naše stanovisko je relativně jasné. Já chci poukázat na to, že časový plán Evropského parlamentu a především v tom příslušném výboru je velice ambiciózní a já si myslím, že nemáme dostatek času, abychom to znovu odsunovali. Chci k tomu říci,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 my, jakožto sociální frakce, nechceme eh, se stotožňovat s populistickými argumentacemi. My jsme naše stanovisko na základě našich diskuzí předložili s těmi důvody, které vlastně nemají nic společného s tím názorem, který byl vyjádřen v Nec Community. A všichni dospíváme k tomu názoru, že musíme udělat důležitý krok, důležitý bod, abychom velice rychle vyzvali komisi k tomu, aby konečně eh, předložila rozumné návrhy pro moderní eh, právo o duševním vlastnictví a proto tedy moje frakce bude hlasovat proti tomuto posunutí paní Lichtenberger a potom pan Zvěvka. Paní Galo Otázka, že my eh, od komise vyžadujeme, aby splnila požadavek na transparentnost, to je zcela nezávislé na tom, zda dnes budeme hlasovat nebo budeme hlasovat zítra nebo za měsíc. To jsou sice záležitosti, které nemají souvislost, ale komise musí plnit tento závazek. Oni musí eh, plnit to, co je zakotveno v interinstitucionálních dohodách a proto je to zcela nezávislé na tom, zda budeme dneska hlasovat nebo ne. Můžeme hlasovat, ale požadavek, že chceme od komise informace o tom, zda vůbec eh, nějakým způsobem zohlednila to oznámení, anebo to chce zohlednit, tady se přece jenom jedná o práva parlamentu jakožto celku a to se týká také dalších mnoha spisů a tohle je jenom příklad. Já jsem pro, abychom dnes hlasovali, můžeme klidně hlasovat hlasovat, ale nezávisle na tom, můžeme posuzovat celou záležitost eh, těch, eh, to inspektora pro ochrany údajů a tak dále a tak dále. To je věc, která už je půl roku známa. A jestliže uděláme to, k čemu nás donutí ulice, tak si vzpomeňte na to, že už celá léta jsme se zabývali tímto problémem a na tom se nic nezměnilo. Děkuji paní Lichtenberger, pan Zvěvka a potom pan Speroni. Děkuji. Ne? Tak. Chci. Děkuji, paní předsedkyně. Kladu si otázku. Zda návrh, který se bude týkat posunutí tohoto hlasování nepovede diskuze k tomu, že by se bude hovořit o tom, že hlasovat budeme nakonec, anebo nebudeme. A pan, eh, pak ještě, když jsem už dala slovo panu Rabkajovi a paní Lichtenbergovi, paní Lichtenberger, chci dát také možnost panu Zvěvkovi, aby se vyjádřil a pak budeme hlasovat. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl jsem říct si přesně to, co řekl pan Sperony. Každý má své stanovisko, které vyjádřil a nyní musíme hlasovat. Kdo je pro, kdo je proti a podobně. Přejdeme konečně k hlasování. Takže přecházíme k hlasování. Nechám hlasovat elektronicky. A sice teď hlasujeme o tom, kdo je pro posunutí. Ten by měl hlasovat plus. Kdo je proti tomu odložení posunutí, tak hlasuje mínus. Zahajuji hlasování. Patnáct 15 pro, 9 proti. Takže dnes se nebude hlasovat, ale bude se hlasovat až na příští schůzi. Včera jsme ještě hovořili o tom, že stručně dáme slovo ještě paní Galo. My jsme na schůzi koordinátoru hovořili o dalším rozhodnutí a sice o dopisu, který budeme adresovat komisi. Prosím, paní Galo, stručně. Merci, madame la présidente. Oui. Děkuji. Skutečně jsme se rozhodli připravit tento dopis. Eh, předseda Léne sdělil sekretariátu, že by to byl dopis navržený sekretariátem a upravený každým z nás. Musíme tuto práci odvést velmi rychle, protože jestli tomu dobře rozumím, budeme hlasovat na příštím zasedání výboru Jury. A jakmile nám to sekretariát eh, předloží, provedeme změny dopisu a rychle to odešleme komisaři de Guchtovi. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní Galo. Takže nyní budeme hlasovat o tom, jestli ten dopis eh, napsat ano či ne. Paní předsedkyně, zohlednili jsme vůbec, že INTA bude hlasovat ještě před naším příštím zasedáním. Já jsem právě slyšel, že budou hlasovat 25. května v ve výboru INTA, takže ještě před příští schůzí eh, výboru eh, Jury. Děkuji vám za otázku, já to prověřím. Ano, 20. a 21. června hlasují. Takže já eh, nyní nechávám hlasovat o tom, zdali napsat ten dopis nebo ne. Kdo je pro? Zahajuji hlasování elektronicky, prosím. Končíme hlasování. Schváleno jednomyslně, dva se zdrželi. Nyní se dostáváme k dalšímu hlasování v pořadí. Další bod našeho programu je zpráva pana Maštálky. Pozněvací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Pozměňovací návrh 2. Pro? Proti? Schváleno. Úvodní ustanovení E. Pozměňovací návrh 3. Současně kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 4. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Pět pro? Proti? Zamítnuto. Šest pro? Proti? Zamítnuto. Sedm pro? Proti? Schváleno. Osm pro? Proti? Schváleno. 9 pro, proti, zamítnuto. 10 pro, proti, schváleno. 11 pro, proti, schváleno. A nyní prosím o elektronické hlasování o návrhu jako celku. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Jednomyslně schváleno. Blahopřeji. A nyní se dostáváme k další zprávě Cecílie Wikströmové. Ale hlásí se pan Stojanov. Prosím, pane Stojanové, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem pouze chtěl říci, že ve smyslu kompromisu s našimi eh, kolegy stahuji všechny své pozměňovací návrhy. To jsme se, na tom jsme se s, kolegem, s kolegou eh, dohodli, ale nemohl jsem být přítomen na eh, zasedání koordinátorů. Děkuji a nyní má slovo Cecilie Wikströmová. Děkuji. Tento proces, kdy jsme zahájili práce Eh, bez dosažení kompromisu a nyní máme kompromisy podpořené širokou většinou. Proto všichni stáhli své drobné pozměňovací návrhy, aby eh, skutečně to stanovisko, eh, které předložíme příslušnému výboru, bylo silné, výrazné. Jménem výboru chceme tady skutečně učinit jednoznačné prohlášení a koncentrovat se na naši stěžení eh, kompetenci. To je velmi stručné vysvětlení, pokud se vám bude zdát eh, ten hlasovací seznam podivný. Děkuji vám, paní Wikströmová, a eh, tím se výrazně zkrátí hlasování. Ještě se hlásí paní Lichtenberg. Já bych chtěla pouze avizovat, že u článku 1 bod 19a nový ve druhé části navrhují ústní pozměňovací návrh. My jsme to vše již projednali spolu se spravodajkou a já to přečtu. Děkuji. Takže můžeme přistoupit k hlasování ke zprávě Cecilie Wikström o ratingových agenturách. Začneme článkem 1, 19a. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Ne, promiňte, schváleno. Opravuje se předsedkyně. To byla nesprávná interpretace. Druhá část, paní Lichtenberg má slovo. Včera jsme se během eh, dohody s koordinátory shodli na, to, na tom, že vše, co se týká účasti EMSA, musíme vidět z toho hlediska, že u drobných, bezvýznamných, opakujících se případů nemá být požadován opakovaně Um, další názor nebo další stanovisko a proto um, bod číslo 3 uh, zní takto. Meta. Um, the court seized of the matter shall seek, uh, um, unless uh, it is apparent that this is not necessary, the opinion of EMSA regarding the relevant infringement. Děkuji. Budeme o tom hlasovat. Kdo je pro? Wer ist dagegen? Kdo je proti? Schváleno. S jedním protihlasem. A nyní můžeme přikročit ke stanovisku jako celku. Opět elektronicky. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Končím hlasování. Schváleno a blahopřeji. A nyní můžeme přistoupit, ale ještě se hlásí paní Bikström. Prosím. Chci poděkovat všem za tento proces. Byl to velice náročný proces, ale podařilo se nám dosáhnout tohoto výsledku. To znamená, že nyní předložíme příslušnému výboru velmi jasné poselství o té občanskoprávní odpovědnosti. Děkuji vám. Děkuji a můžeme přistoupit k dalšímu bodu hlasování. Pane Budu, eh, přejete si slovo nebo ne? Takže můžeme hned přistoupit k hlasování. Ne, nikdo se neujímá slova. Vím, že čas je omezený, musíme eh, spěchat. Takže hlasujeme. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Stanovisko jako celek elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Další bod hlasování Stojanov, Evropské eh, fondy eh, pro eh, sociální podniky, European Social Entrepreneurship Funds. Ta kolega mi právě sdělil, že musíme napřed hlasovat o návrhu číslo jedna, který není zařazen do hlasovacího seznamu. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. A nyní pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 4. Pro? Proti? To necháme prověřit. Končíme hlasování. Schváleno. 5, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 6 pro, proti, schváleno. 7 pro, proti, schváleno. 8 pro, proti, schváleno. 9 pro, proti, schváleno. 10 sperony pro, Proti? Schváleno. 11 pro, proti, schváleno. 2 z Perony, respektive promiňte, moje oko asi není až tak dobře eh, vycvičené. Budeme nyní elektronicky hlasovat ještě jednou o pozměňovacím návrhu 11. Nedopadlo to tak jednoznačně, takže zahajuji hlasování. 11. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 2 z Perony. Pro? Proti? Schváleno. Stanovisko jako celek, hlasujeme elektronicky, zahajuji. Schváleno 22 ku dvěma hlasy. E, nyní Stojanov, European Venture Capital Funds. Pozměňovací návrh 1, Stojanov, kdo je pro? Proti? Schváleno. Pozměňovací návrh 4 pro. Promiňte, na mém hlasovacím seznamu to není poznamenáno, že to bylo už staženo. Pozměňovací návrh 5 pro, proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 2 eh, Paxas pro. Kdo je pro ještě jednou? Dobře, proti? Schváleno. To bylo váhavé. Tři? Eh, pardon, tři byl rovněž stažen, takže hlasujeme o návrhu stanoviska jako celku elektronicky. Končíme hlasování. 22 ku dvěma schváleno. Gratuluji. A dalším bodem hlasování je pan Boris distribuce online audiovizuálních eh, děl. Přeje si pan Boris slovo? Není. nikoli, takže hlasujeme. Pozměňovací návrh jedna. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 2. Pro? Proti? Domnívám se, že to bylo zamítnuto, ale radši si to ověříme. Končím hlasování. Takže schváleno. Kompromis jedna pro, proti, přijeto. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 6. Pro, proti, schváleno. Pozměňovací návrh 7 pro, proti, schváleno. Kompromis 2 pro, proti, schváleno. Dostáváme se k jedenáctce pro, proti, schváleno. Devítka Engström pro, proti, zamítnuto. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 14. Boris pro, proti, schváleno. Kompromis 3 pro, proti, schváleno. Kompromis 4 pro, proti, schváleno. Dostáváme se k 18. Kastex pro, proti, zamítnuto. 20. pro, proti, zamítnuto. 21 pro, proti, schváleno. 22 Bušoj pro, proti, schváleno. Kompromis 5. Ne, promiňte, ještě 23. Pro, proti, schváleno. Kompromis 5. Pro, proti, schváleno. 27. Geringer pro, proti, schváleno. Kompromis 6 pro, proti, schváleno. 29. pro, proti, zamítnuto. 30. Bušoj pro, proti, schváleno. 32. Bušoj pro, proti, schváleno. 33. pro, proti, schváleno. 34 pro, proti, zamítnuto. 35 pro, proti, schváleno. Kompromis 7 pro, proti, schváleno. Cel, hlasování jako celek, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Převážná většina schváleno. Gratuluji. Předtím, než přejdeme k dalšímu bodu, máte slovo. Děkuji stínovým zpravodajům za dobrou spolupráci a ochotu ke kompromisům. Děkuji za toto příjemná slova a děkuji také za trpělivost při hlasování, které se táhlo dlouho. Abych to celé urychlila, tak bych chtěla než přejdeme k dalšímu bodu, chtěla bych se zeptat, zda má zpravodaj nějaké námitky proti tomu, když budeme hlasovat en bloc. Nemá žádné námitky a proto tedy recast můžeme hlasovat en bloc elektronicky. Kdo je pro? Hlasuje, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Nejsou žádné hlasy pro. Jednohlasně schváleno. Chci se zeptat pana Rabka je, zda si přeje promluvit, anebo přejdeme hned k hlasování. K tomu, o tomto ožehavém bodu nepřeje si promluvit, budeme rychle hlasovat. Ne, uděláme to hned elektronicky, protože to je rychlejší. Zahajuji a končím hlasování. Jednohlasně přijato, hlas, gratuluji a dostáváme se k posledním bodu našeho hlasování a sice přijetí toho dopisu, o kterém se hovořilo včera na schůzi koordinátorů a Slovo má pan Rabkaj. Nepřeje si promluvit, chce hned hlasovat. Já si myslím, že to je přáním nás všech. Prosím, hlasujeme rychle elektronicky. Hlasování končím. Předpokládám, že to jednohlasně schvalujeme. Srdečně děkuji za to, že jste vytrvali při tom dlouhém hlasování. Přecházím k dalšímu bodu našeho pořadu jednání, ale předtím si dopřejeme minutovou přestávku. But it was long, huh? So are we right now? Next yeah, point well, next is, point is Mrs. Uh, consumer ah, no. uh, Program. Uh, no. we want Mr. Gargani wants to speak His move, his Ah, yeah.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 se nechtějí účastnit diskuze k dalším bodům, aby sál v klidu opustili, abychom mohli udělit slovo panu Garganemu, který požádal z časových důvodů, aby jeho bod přišel na program dříve. Prosím, pane Gargány, máte slovo. Paní předsedkyně, Jedná se o velice komplexní tematiku. Velice komplexní tematiku. A proto se budu držet své předlohy, abych mohl být stručný. Vzhledem k tomu, o čem jsme hovořili na poslední schůzi, komise předložila tři návrhy které se týkají změny současného textu s cílem zmodernizovat a zjednodušit všechny ty návrhy. E, směrnice z roku 2004. Vztahuje se to na směrnici o zadávání veřejných zakázek, jsou také Jedná se o odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb. Jedná se o to, že veřejní a soukromí provozovatelé mají, mohou nabídnout lepší ceny a lepší služby, což současně znamená, že budeme mít spravedlivější, sociálnější vnitřní trh cíle strategie Evropa 2020 sází na to, aby se na vnitřním trhu pracovalo efektivněji a nabízely se eh, výhody pro občany. Veřejná zpráva každoročně věnuje 19 HDP na veřejné služby a proto se musíme zamyslet nad tím, jak v této oblasti můžeme docílit růstu prostřednictvím efektivních opatření. Růst potřebujeme. Podporuji návrh komise. To celé se opírá o zásady modernizace, zjednodušení a transparentnost. To už jsme dnes v dopolední diskuzi zmínili. Chtěl bych stručně přispět k tomu, co máme podrobně v písemné formě, ale ústně bych zmínil několik bodů. Jedná se zde o zlepšení textu komise který se týká zadávání veřejných zakázek. Chtěl bych obrátit vaši pozornost na některé body, které bych vypíchl, jinak by to celé trvalo příliš dlouho. Za prvé, pokud jde o celý ten postup, existují nové flexibilní podoby zadávání zakázek, Máme zde i nové faktory, jako je konkurence, soutěž, partnerství pro inovace a to všechno jsme zde také zahrnuli do tohoto bodu, především když by to nebylo zveřejněno, tak by článek 30 měl platit pouze jako výjimka. A já si myslím, že by bylo užitečné, kdybychom stanovili hranici, nad kterou už není žádná výjimka možná, která se třeba týká poskytování a zadávání služeb. K tomu bych chtěl zmínit články 43, 44, kde se jedná o různé varianty a máme zde dvě problematiky v tom návrhu komise. Protože zde není popsáno, kdy a co bude aplikováno. To by mohlo vést k tomu, že konkurence schopnost bude omezena a já bych navrhoval zavést ustanovení, podle nichž případě těch minimálních požadavků bychom kladli důraz na určitou variantu, kde by byl definován maximální obnos. O tom můžeme ještě hovořit. Kromě toho musí existovat možnost abychom mohli z té smlouvy, od té smlouvy odstoupit za určitých podmínek. Kromě toho musí být naším cílem otevřít trhy malým a středním podnikům a ve smyslu transparentnosti, to je opakující se problém, by bylo žádoucí, abychom se systematicky preventivně postarali o to, aby byly smlouvy rozdělené. Což předtím takto nebylo. Teď stručně něco k zadávání zakázek. je třeba se postarat o to, aby veřejné prostředky byly přidělovány zodpovědně a efektivně. Měli bychom se vyhnout té spirále směrem dolů. Měli bychom se pokusit ušetřit veřejné prostředky, což je určitá fikce, protože se negativně projevuje na zakoupených službách nebo produktech. To znamená, že to také ovlivňuje konkurenceschopnost, která se nezvyšuje a ani se nezvyšuje efektivita grémia, která zadávají tyto zakázky, by měla mít možnost zavést spodní hranici. Kromě toho je třeba, aby ten postup nabídek byl revidován tím způsobem, že bychom zamezili dumpingu, což by mohlo vést k tomu, že ta vlastní zakázka nebude splněná. Proto bych tedy navrhoval na pozadí strategických cílů růstu a zaměstnanosti při tomto zadávání postupovat tak, že bychom kromě inovačních a ekologických kritérií zohlednili i další kritérium, jako například tvorbu pracovních míst v těch regionech, kde se zakázky zadávají. Tady bychom měli eh, se zamýšlet poněkud intenzivněji vzhledem k vysoké nezaměstnanosti v Evropě. což by samozřejmě mohlo vést také eh, k tomu, že chci říci eh, něco o provádění těchto, tohoto zadávání zakázek. Pokud jde o ty články 41-43, eh, tak hovořím o tom, že bychom měli zajistit určitou stabilitu pro malé a střední podniky, měli bychom reglementovat outsourcing, a zadávání smluv nebo zakázek a to, bychom, to celé bychom měli posílit. Momentálně mohou být zakázky zadávány jenom tehdy, jestliže je to v tom explicitním zadání naplánováno, což znamená, že tyto podniky nenesou přímou zodpovědnost. Důležité by bylo, aby zakázky, které byly zadány tam, kde bylo nutné nebo přiměřené, aby mohly být zadávány ještě dál, postupovány, postoupeny dál. Přičemž nevíc než 5 celkového rozsahu těch zakázek by mohlo být postoupeno dále třetím podnikům. Vzhledem k tomu, že ceny surovin stoupají, měli bychom se zamyslet nad tím, zda neexistuje možnost zavést větší flexibilitu. Já si myslím, že by tady měla vyvíjet činnost komise, protože jsou technické záležitosti 15 až 20 o to by se to mělo zvýšit. Jak už bylo řečeno, V návaznosti na slyšení 30. května bychom měli o této tematice podrobněji hovořit a mělo Poté, kdy včera bylo rozhodnuto, že se to eh, posilne na další schůzi, tak se musíme uvědomit, kde je ta problematika. Já si myslím, že naše stanovisko z výboru Jury je důležitým stanoviskem a proto si kladu otázku, zda bychom neměli naplánovat slyšení, které by trvalo déle než hodinu, abychom mohli skutečně eh, dohloubky probrat, jak budeme postupovat. Já nechci postupovat demagogicky, ale chci zcela jasně otevřeně říci, že my v Evropě se v současné době nacházíme v hospodářské krizi a o přizpůsobení a harmonizaci takovýchto záležitostí, které se týkají nás všech, bychom měli docílit eh, pokroku v boji proti krizi. Něco k druhému návrhu který se týká zadávání zakázek v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb. Tady se jedná o transparentnost a efektivitu. Je třeba se postarat o to, aby v těchto oblastech odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb byly podniky konkurenceschopné a aby bylo na evropské úrovni koordinováno, že zakázky, které přesáhnou pětimilionovou hranici, za služby byly zpracovány, tady tedy byly zohledněny. Existují určitá práva, která jsou vyhrazena členským státům v oblasti potravin. V tomto odvětví je třeba ještě mnohé vykonat. Já si myslím, že tady nás čeká v našem výboru ještě určitá práce. Pokud jde o směrnici z roku 2004, zůstává tady ta oblast působnosti určitou pákou. Komise je toho názoru, že plyn a ropa by z toho měly být vyjmuty. a zdá se, že tady převládá názor, že je zde dostatečná soutěž aniž by bylo potřeba ze strany Evropy zasahovat. Já si nemyslím, že všechny evropské země jsou touto tematikou eh, dotčeny, ale myslím si, že je třeba zjistit, oč se vlastně jedná. Komise navrhuje některé velice pomocné prvky. Jedná se zde o modernizaci, hospodářskou stabilitu a o její zajištění, jako například omezení pr- která se týkala účasti na těch výběrových řízení, byla zredukována. Lze se zde odvolávat na náklady a na životnost zboží a služeb, které se nabízejí při dalším postupování eh, zakázek eh, třetím subjektům a je třeba vyjasnit, kdo se může účastnit těchto výběrových řízení. Propojení mezi těmito široce pojatými návrhy podle mého názoru ve smyslu soudržnosti eh, povede k určitému eh, pokroku. Přesto ovšem Některé oblasti by mohly být specificky popsány, například v oblasti poštovních služeb podle článku 10 z roku 2008. Ta směrnice vstoupuje platnost a sektor poštovních služeb je všude v Evropě silně liberalizován, takže si můžeme dokonce klást otázku, zda by nebylo přiměřenější eh, tento poštovní eh, sektor eh, vyčlenit z oblasti působnosti této směrnice. Další důležitá oblast to jsou právní služby, A my nemůžeme argumentovat jinak, Tady máme co dočinění se schopnostmi těch, kteří se účastní takovýchto výběrových řízení. Skutečně je to citlivá záležitost a já si myslím, že vzhledem k této skutečnosti a vzhledem k tomu, že se zde jedná také o kulturní rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, tak bychom to měli všechno detailně zpracovat. Já si myslím, že eh, různé kulturní postupy musí být zohledněny. Jedná se tady o eh, dopravu, také například v této oblasti, především v Itálii, v mé zemi, byly problémy na železnici, také ve Francii a v dalších zemích. A já si myslím, že bychom se měli pokusit tyto rozdíly vyrovnat v Itálii. Liberalizace železnic byla právě zahájena. V poslední době se tam mnohé událo. Poprvé není vysokorychlostní síť tratí spravována ze strany státu a já doufám, že eh, můžeme diskutovat. Samozřejmě podrobnější zpráva bude dodána v písemné formě, ale já bych si přál, abychom mohli uspořádat eh, slyšení, které bude podrobnější a bude trvat déle než hodinu. Předseda, eh, který je v současné době předsedou také Evropského svazu v oblasti železnic, ten řekl, že tady je velice důležitá evropská harmonizace, protože se zde jedná o svobodný pohyb eh, osob po železnici, což představuje také velký protipol k volnému pohybu v letecké dopravě. Já doufám, že to byly dobré podněty pro diskuzi. Děkuji panu Garganimu za velice obsáhlé představení tohoto bodu. Už jsme se rozhodli na schůzi koordinátorů, jak už jsem ráno oznámila, že bude takovéto slyšení, jedná se o opinion, což je něco ob neobvyklého a určitě je to v rámci, v kterém se pohybujeme. Celá řada dalších výborů a příslušných výborů se samozřejmě těmito tématy už zabývá a toto bude příspěvek výboru pro právní záležitosti k tomuto tématu. Nyní má slovo paní Kastex, pan Koferáty, pak paní Lichtenberger a následně paní Tajn a tím končím seznam eh, našich přihlášených do diskuze. Paní Kastex. Děkuji, paní předsedkyně. Já si dovolím několik předběžných poznámek ke všem třem směrnicím. V tom smyslu, že se týkají velmi důležitých otázek z ekonomického hlediska, ale také se bezprostředně dotýkají národních tradic v oblasti veřejných zakázek a koncesí a také v oblasti obecně prospěšných ekonomických služeb. A já jsem překvapena, že u těchto tří směrnic termín služby v obecném ekonomickém zájmu se nikde neobjevuje. A v úvodních ustanoveních a citacích nová ustanovení, která se týkají Lusabonské smlouvy v oblasti těchto obecně prospěšných ekonomických služeb, nejsou uvedeny. Článek 14 jasně definuje ve smlouvě jak může takováto služba být uspořádána, jak vypadá. A protokol 26, který je připojen ke smlouvě a který zaručuje místní správě širokou pravomoc při organizaci a správě a poskytování služeb v obecném ekonomickém zájmu. Ať už se jedná o směrnici o veřejných zakázkách a tím spíše u směrnice o koncesích přímo ovlivníme poskytování služeb, ať už nákupem služby, anebo zprostředkováním určitého zařízení s cílem poskytovat službu v obecném ekonomickém zájmu. Takže přímo ovlivníme výsadu místní zprávy ať už na libovolné úrovni, poskytovat a organizovat služby v obecném ekonomickém zájmu. Takže se domnívám, že třeba, aby tyto otázky byly ve směnici řečeny zcela explicitně a nikoli pouze v podobě výjimek v přílohách, kde se hovoří o sociálních a vzdělávacích i kulturních službách, ale abychom explicitně měli kapitolu, a já navrhuji, aby to byla kapitola 3, protože se tam o tom hovoří již implicitně, aby tato kapitola byla věnována službám v obecném ekonomickém zájmu a kde by bylo explicitně připomenuto, že místní orgány, místní zpráva a samozpráva mají širokou pravomoc poskytovat či zvolit nejvhodnější formu pro poskytování těchto služeb. A ve směrnici o veřejných zakázkách se mi zdá, že je třeba jasně rozlišit to, co spadá do trhu služeb, do trhu veřejných prací a trhu služeb v obecném ekonomickém zájmu, protože nejde o stejné věci a nejde o stejné poskytované služby obyvatelstvu. U trhu veřejných prací tam mohou být udělovány veřejné zakázky na základě tendru mnohem snadněji než u trhu se službami. Připomínám, že politický problém, který jsme řešili u směrnice o službách, je svým způsobem bude se dotýkat eh, vlastně stejného obsahu. A musíme být pozorní, měli bychom vyvodit ponaučení z práce, kterou jsme provedli v minulém legislativním období u směrnice o službách a měli bychom využít naše zkušenosti, abychom pracovali na těchto směrnicích. Poslední poznámka týkající se směrnice o vodním hospodářství, energetice, dopravě a poštovních službách. Jsem trošku překvapena, že vůbec tato směrnice existuje. Tato odvětví mají odvětvové směrnice. A v těchto odvětvových směrnicích jsou tato odvětví jasně definována jako odvětví kde jsou služby v obecném ekonomickém zájmu, bez ohledu na organizaci musí plnit povinnosti veřejné služby. Tento pojem zcela vymizel ze směrnice a zdá se, že i když máme specifickou směrnice pro ně, tak vlastně jsou ve stejném postavení jako jakékoliv jiné služby. Protože až na několik odstavců jsem nezaznamenal žádný rozdíl mezi směrnicemi oproti směrnici o veřejných zakázkách. Takže je třeba položit otázku veřejným orgánům, ale také pro veřejným provozovatelům služeb v oblasti dopravy, poštovních služeb a musíme zvážit vůbec vhodnost toho, aby existovala taková směrnice. Tolik, paní předsedkyně, děkuji. Um, děkuji, paní Kastex. Sergio Coferati dostane slovo. Ale chci požádat a připomenout všem, kteří se hlásí o slovo, že se jedná o stanovisko právního výboru. Téma, o které jde, je nekonečně komplikované. Je to skutečně horký politický eh, brambor a eh, proto bychom se měli omezit eh, na to, vnést do diskuse ty aspekty, které představují přidanou hodnotu právního výboru. Prosím, pane Koferaty, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Souhlasím s pozorováním, které bylo právě vyjádřeno v této souvislosti nebo v této problematice, s níž se musíme eh, zabývat a eh, se zabývá pan Gargany, je mnoho komplikovaných eh, otázek, zejména i proto, že v mnoha zemích eh, panují určité zakořeněné zvyklosti. Myslím, že potřebujeme harmonizaci zadávání zakázek může být konec konců využito i k podpoře hospodářského růstu a také ke posílení konkurenceschopnosti některých regionů. Čili hovoříme tady o významné přidané hodnotě, o přidané hodnotě, která se jinde v takovéto podobě nevyskytuje. Jde tedy o velmi eh, rozsáhlé eh, pole nebo vějíř problémů. Eh, různé podniky, veřejné, soukromé a také různé země si osvojili za léta určitý styl práce, a to znamená, že nyní potřebujeme nová pravidla, abychom Evropu přizpůsobili, ale také, abychom podpořili růst a inovaci. Co by stínový zpravodaj, bych chtěl kolegu Garganimu sdělit ty nejdůležitější body. Za prvé, kritérie, kritéria, podle nichž jsou zakázky udělovány. Historicky viděno, byla tato kritéria vždy eh, spjata eh, s cenou. To znamená, ta, eh, ten, kdo nabízel nejlevnější cenu, získal zakázku. Ale během let pak došlo k sporům a nebylo pak už dosahováno cílů zakáz, zisky. A také e, zaměstnanci mají svá práva. Často byly projekty kráceny nebo škrtány e, na úkor zaměstnanců pouze s cílem snižovat náklady. To znamená, že v zájmu úspor byla krácena práva zaměstnanců a pracujících. Proto myslím, že by bylo na místě, vybírat eh, tu nejvýhodnější zakázku a nikoli tu nejlevnější. Za druhé, zakázky jsou často přebírány jedním podnikem a pak eh, rozdělovány mezi eh, dalšími je zde tedy velmi dlouhý eh, řetězec eh, tvorby hodnot a ten by měl být krácen. Je tady spousta subdodavatelů a proto ten, kdo nebo komu je zakázka přiklepnuta, by měl mít jasně stanovené eh, podmínky mm, rozdělování nebo postupování této zakázky mm, dalším třetím subjektům. Protože podniky pak čím dál tím podniky pak přebírají čím dál tím méně odpovědnosti a nesou také čím dál tím méně odpovědnosti. A já se domnívám, že všechny subjekty, čili články řetězce, mají nést stejnou odpovědnost a délka tohoto řetězce musí být zkrácena. Měli bychom také vytvářet určité příčné vazby mezi směrnicí o vysílání pracovníků a tou směrnicí, o které právě diskutujeme, tedy o zadávání eh, veřejných zakázek, protože eh, zakázky eh, se týkají často podniků, které působí v Evropě, na území Evropské unie, ale často zastupují mimo evropské firmy. Jsem toho názoru, že je potřeba podpořit malé a středně velké podniky, ale není nutno štěpit zakázky toto štěpení nebo rozčištění zakázek na několik dílčích podzakázek nás určitě nedovede k cíli. Často podnikům chybí kritická masa, aby vůbec předložili odpovídající nabídku. Navíc musíme také eh, promýšlet eh, nebo eh, pouvažovat o sankcích, o trestech podnik, který opakovaně porušuje pravidla hry, švindluje. A proto je zapotřebí přísných trestů. Takovýto podnik již nesmí být připuštěn eh, k eh, veřejným zakázkám, eh, zejména veřejným. Služby by měly být řešeny odděleně od zakázek na eh, zboží a eh, určité veřejné statky, protože tady jde o zcela různé eh, pracovní dynamiky. A pak je zde ještě další oblast, na kterou je nutno obrátit pozornost, totiž je nutno zajistit aby nevznikala nerovnost a nerovnováha mezi veřejnými a soukromými podniky. Veřejný podnik by eh, neměl požívat výhody eh, ve srovnání se soukromým, jak tomu dnes bývá, ale současně by soukromé podniky neměly být eh, zbytečně trestány nebo znevýhodňovány a proto musíme být velmi opatrní eh, při formulaci eh, zákonů, tak aby nikdo nebyl znevýhodňován v ekonomických odvětvích, která jsou důležitá nejenom z hlediska hospodářského rozvoje, ale také pro sociální soudržnost a blahobyt občanů občanů. Služby například představují určitou ekonomickou hodnotu, ale současně jsou nezbytné a z hlediska eh, významu eh, pro určité regionu, regiony nenahraditelné. Mám na mysli dopravní obslužnost nebo eh, vodohospodářský sektor. To jsou oblasti odvětví, pro něž potřebujeme legislativu, která nikoho nebude znevýhodňovat. A pak kolega Gargani podal výčet um, mnoha bodů, na které se musíme podívat a zejména pouvažovat o hraničních hodnotách eh, při zadávání zakázek, horních eh, mezích. Musíme se také eh, zaměřit na to, zdali ehm, daná služba představuje stěžejní aktivitu toho, kterého uchazeče, anebo vedlejší činnost. A současně musíme dbát na transparentnost, průhlednost a na to, aby eh, činnosti a služby byly poskytovány eh, ku prospěchu občanů. Děkuji, pane Koferaty. Nyní má slovo paní Lichtenberg. Děkuji. Není s podivem, že toto téma, byť se jedná o pouhé stanovisko, vyvolává poměrně intenzivní diskusy v právním výboru. Za prvé eh, se potýkáme s obrovskými právními problémy, to je na dní, a za druhé eh, to téma eh, představuje miliardy, miliardové částky z hlediska hodnoty zakázek a proto se tomu musíme intenzivně věnovat. Já jsem se samozřejmě již ve specifických oblastech tomuto tématu věnovala. Například dopravní výbor eh, v uplynulém eh, v legislativním období schválil úpravu o veřejné dopravě, eh, která byla velmi dlouho diskutována i na úrovni rady a kde jsou řešeny všechny tyto otázky kolejové dopravy, Eh, několika provozovatelů využívajících eh, stejnou infrastrukturu a tak dále. Eh, kolega Gargani se dotkl italských drah. Já bych mohla až do 15. hodiny odpoledne referovat o tom, jaké problémy my nyní řešíme v pohraničí s Itálií a s ostatním světem, ale to neučiním. Rozhodující pro mě je to, že v této oblasti máme nebo budeme mít možnosti s takzvaným návrhem one size fits all, s jakýmsi univerzálním řešením, protože tady jde o určité specifické eh, problémy, které volají nikoli pro, uni po univerzálních řešeních, ale pro eh, odlišných řešeních. Obecně se domnívám, že jeden eh, problém, který byl nadnesen, ehm, totiž otázka odpovědnosti a kdo eh, nese odpovědnost za subdodávky, to je velmi stěžení téma, protože eh, se to dotýká nejenom transparentnosti, ale také proto, že veřejní zadavatelé zakázek soukromým eh, uchazečům z 15 subdodavateli, z nichž třeba 12 eh, se dostane do úpadku během realizace zakázky. Toto jsou věci, které se v Evropě již udály a E, ten e, řetězec odpovědnosti za to není dostatečně vyjasněn a vyvolává značné problémy. Další problém e, je problematika nejlevnějšího uchazeče a nejlepšího uchazeče. Tady máme velmi obtížnou situaci, protože ve všech členských státech znám příklady od Itálie až po Finsko, kde e, obce anebo veřejné instituce se snaží určitá kritéria e, zohledňovat navíc v rámci zakázek e, nebo zadávání zakázek. A tady musíme dbát na to, zdali tato kritéria nejsou náhodou diskriminující, zdali neupřesňují uchazeče z určitých zemí, anebo zdali jsou logická. Já bych se proti tomu chtěla ohradit, protože dávat na, nebo upřít veřejným institucím eh, možnost eh, účastnit se na výběrovém řízení anebo neúčastnit se výběrového eh, řízení o například velko vývažovnách a tak dále a stanovovat si ještě další kritéria zdáli například to maso pochází z biochovů a tak dále. Existují různá kritéria, například iniciativy po celé Evropě, kde je nutno zohledňovat, zda je v něčem zapojená dětská práce, kde se musí zveřejnit, kde se ta produkce odehrává a tak dále. Tato možnost za předpokladu, že tady nebude pak rozhodnuto ku prospěchu úspěchu předdefinovaného uchazeče, takže tato dodatečná kritéria musí zůstat zachována. Co by také mělo zůstat zachováno a musí zůstat zachováno, je to, že při zadávání veřejných e, zakázek, tedy služeb, musí být připuštěna spolupráce kooperace e, e, obcí, tak abychom mohli při abychom neznemožnili eh, eh, různé eh, ambiciozní formy združování obcí a, celků, které přinášejí dobré výsledky. Dále otázka, zda liberalizace zadávání veřejných zakázek je samoučel nebo ne, na to nutno odpovědět záporně. Je to prostředek k cíli, ke zlepšení situace, ale že to existuje, e, e, to samo o sobě ještě nepřináší um, um, přínos. Já vidím například po celé Evropě úpadek poštovních služeb, um, celá ta liberalizace e, zadávání veřejných zakázek vůbec nepřinesla senzačně skvělé výsledky. Situace se sice různí země od zemi, v mé vlastní konstatuji extrémní zhoršení této oblasti. A to platí i pro jiné země. Slyšíme to dnes a denně, ale rozhodující bod je, že subdodávání, subdodávky jsou rozhodující spolupráce obcí a nediskriminující kritéria které mohou obce nebo veřejní zadavatele uplatňovat, když chtějí zajistit určitou kvalitu nebo určitou podmínku, zejména ve snaze zvolit nikoli nejlevnějšího, ale nejlepšího uchazeče. Děkuji. Nyní má slovo paní Tajn a pak eh, na závěr eh, přes, eh, před uzavřením seznamu řečníků má slovo pan Speroni. Nechci se vyjadřovat generálně, ale chci eh, odporovat jednomu názoru kolegy Garnio a sice jedná se o sektor, o kterém se právě teď hovořilo, že by měl být výjimut z této směrnice, protože už je dostatečně liberalizován. Jestliže ano, tak bychom skutečně měli poctivě říci, že sektor poštovních služeb by měl být pojednán jinak. Paní Kastex to tady jim zmínila, ale pokud jde o skutečnou liberalizaci poštovního sektoru, tak o tom zatím nelze vůbec hovořit. Určitě to mohu říci jménem svého členského státu. Je veliký rozdíl mezi malými a velkými poskytovateli, ale ti jsou do jisté míry velmi znevýhodňováni znevýhodněny tak, že tady vůbec nelze hovořit o nějaké možnosti soutěže. To samozřejmě vede k těm špatným službám, to zažíváme i v Německu, paní Lichtenberger. Tady není vůbec žádná soutěž, ale je tomu tak, že bývalé státní podniky se nachází víceméně stále ještě v státních rukou a vůbec nejsou schopni eh, mít eh, ty stejné šance, eh, protože ty malé podniky jsou potom znevýhodněny. Eh, pokud jde o zadávání veřejných zakázek, hovořím stejně jako paní Kastek, že to ukazuje, že přímo na místě je nutno zohlednit přímo některé podmínky. Tam je nutno to eh, výběrové řízení uspořádat, protože my potřebujeme toto zadávání a to ve větší míře. Děkuji, pan Sperony, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Několik všeobecných připomínek k tomu zadávání veřejných zakázek a sice k tomu způsobu, jak jsou tyto zakázky zadávány. Já si myslím, že o to se tady vlastně jedná. A já nevím, zda to skutečně pomůže, jestliže omezíme veřejnou zprávu, eh, když jí dáme jakousi svěrací kazajku. Co ty podniky potřebují? vždycky si budou vybírat podle kritérií, která budou méně omezující nežli ta kritéria, která jsou pro veřejný sektor omezující. Takže to je samozřejmě v soukromé oblasti lepší nežli ve veřejné oblasti. A proto možná moje retorická otázka, zda je tato svěrací kazajka nutná, pokud nějakou potřebujeme, tak bychom to měli udělat podle e, zásady subsidiarity. Bylo tady řečeno, že by bylo smysluplné, aby ti třetí subzdodavatelé tedy měli stejnou zodpovědnost. Ale já si nejsem jist, zda to není proti zásadě subsidiariaty. E, každá země by měla rozhodnout o tom, zda to bude používat nebo ne. A potom otázka urovnávání nebo řešení sporů. Velice často dochází na základě sporů k zpomalení. Eh, ti, kteří tedy nedostali tu zakázku, tak se odvolávají a to znamená, že ten, který tu zakázku dostal, nemůže s těmi pracemi začít, protože zatím probíhá řízení před soudem. Samozřejmě eh, v tomto období stoupají náklady a to je negativní dopad. Proto potřebujeme systém, který případě odvolání nebo eh, nějakého, nějaké stížnosti eh, dojde k tomu smírčímu řízení, které velice rychle tyto problémy vyřeší. Pokud je o poštovní služby, tak si myslím, že bychom se neměli nechat zmást tím, že na jedné straně existuje zadávání veřejných zakázek a na druhé straně konkurenceschopnost a soutěž. Já si myslím, že pošta nepotřebuje eh, toto výběrové řízení. Hovořím tady o obcích a provinciích, které to možná nepotřebují na státní úrovni. Já nevím, zda státní zpráva vydá miliony eur na to, aby se rozesílaly dopisy. Může tomu tak být, ale není to předmětem tohoto tématu. Pokud jde o ropu a zemní plyn, tak si myslím, že pozměňovací návrhy by mohly být zařazeny do že by mohly tyto sektory být zařazeny do té směrnice. My bychom mohli změnit pozměňovacími návrhy to, co nám komise navrhuje. 25. červen to je deadline pro pozměňovací návrhy a tam bude také eh, uspořádáno to mini slyšení. Přejdeme k dalšímu bodu dnešního pořadu jednání. Máme tady opravdu velký seznam bodů, které máme před sebou. Nejsem příliš optimistická, když budu apelovat na vás všechny, abyste dodržovali disciplinu a abychom byli schopni projebrat všechny body našeho pořadu jednání. Dostáváme se k bodu eh, o přistoupení těch zemí k Hákské domluvě. Paní předsedkyně, já vím, že už jsem se hlásil o slovo, ale já bych rád odpověděl na ty e, otázky. Nebudu potřebovat e, déle než minutu. Pět přihlášených do diskuze ukázalo, takže na minutu, ale jenom na minutu dostanete slovo, protože máme ještě další body pořadu jednání a bylo by opravdu škoda, kdybychom to nemohli e, stihnout. Dobře, už jsem to řekl, bude to opravdu jenom 60 e, sekund. Já to nedělám proto, že bych se rád poslouchal, spíše naopak, já tady nejsem nějaký nováček a nemusím se tady prosazovat. Jedná se o to, eh, o záležitosti technického charakteru, které jsou vlastně obsahovými tématy, všichni poukázali na to, že je důležité, jak už řekli e, můj kolega, že že výhodná nabídka je levná nabídka ne, to samozřejmě přece nemůže být cílem. To je pro nás cíl, jestliže tedy eh, budeme prostřednictvím pozměňovacího návrhu eh, předávat zodpovědnost, tak to můžeme udělat. Můžeme to udělat také tím, že budeme zkracovat příliš dlouhý řetězec tvorby hodnot. Italská železnice například není schopna ten problém eh, železniční policie vyřešit, protože podnik, který nabídl tyto služby, to nemůže zrealizovat a proto tedy se teď řeší odvolání eh, těch, kteří tu zakázku nedostali, ale já to vyjádřím písemně. Děkuji, pane Gargány, děkuji za to, že jste skutečně eh, dodržel tu minutu. Teď přejdeme k bodu, který jsem už eh, zmínila. Je to Hákská úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodního únosu dětí a chtěla bych předat slovo paní zpravodajce Evě Lichtenberger a potom stále pozorovatelce Hákské konference paní Tain a také pan Sperony, eh, panu Speronimu, kterého jsem přes pana Rabka je dobře neviděla. Děkuji. Nedávno jsme měli strčné slyšení se zástupkyní příslušného výboru Hákskou kon- pro Hákskou konferenci a ona nám detailně také vysvětlila, jak pozadí, tak také eh, praktikovatelnost tohoto návrhu. Tady vlastně neexistují žádné velké potíže, můžeme říci, že je to dobré, i když zatím nemáme ještě v rukou řešení tohoto problému, ale udělali jsme krok směrem k platformě, kde můžeme vyjednat řešení. Dochází opakovaně k takovýmto případům a proto právě ta Hákská konference je podstatným bodem a tady existují některé členské státy, které jsou v tom přístupovém balíčku Česku, kde už delší dobu požadujeme, aby eh, byla vytvořena společná platforma, protože jinak bude obtížné nalézt řešení. Nyní tedy rada a ne písemně, ale nějakým způsobem sdělila, že by bylo dobré, aby Evropský parlament se kvázi nevyjadřoval, chtěli by rozhodnout sami, to znamená, že to tedy eh, by neměla být kompetence Evropské unie. První bod, já požaduji, aby takovéto věci byly ze strany rady písemnou formou předloženy, protože jinak bychom nemohli reagovat. Jestliže ano, tak chci mít podrobně vysvětlené důvody, proč náhle rada zastává názor, že to je problém v kompetencích. Druhý bod ze strany rady je jasné, že obsahově tady nejsou žádné potíže s naším stanoviskem říci ano přistoupení těchto států. Existuje tady jenom revenge foul k té Lisabonské smlouvě, kdy se říká OK, Evropský parlament nebo Evropská úroveň si tady přivlastňuje kompetence a teď my pro jistotu budeme dělat obstrukce všude, kde se toho hodí. Promiňte, bylo to politické vyjádření, ale je to vyjádření, které tedy už dva a půl roku se opakuje a zlobí mě to. A tady se jedná o hloupé prodlužování a protahování tam, to, kde to není nutné a tam bychom mohli třeba pozitivně ovlivnit nebo zachránit některé osudy, kdybychom k tomu měli pokud možno rychle vytvořenou proceduru. Existují tady různá právní prohlášení a vysvětlení, co tady může hrát určitou úlohu. Jednak, jaké články v Legal Base jsou zmíněny, to je článek 813 eh, z těch smlouv a tady se jedná o to, abychom definovali, co je mezinárodní smlouva a co jsou sdílené kompetence a co jsou výlučné kompetence, které vyplynuly z této smlouvy. Existují tady různé právní názory, to je zcela zřejmé. Existuje tady uh, takzvané stanovisko Lugano, které ta kritéria stanovuje, podle nichž se také řeší, zda se jedná o mezinárodní dohodu či ne, abych tak řekla, je to ve sdílené nebo výlučné kompetenci, to legální, ten legální pod postup v případě, že si jednotlivé státy zvolí vlastní postup, vlastní cestu. Legal Service nám dává stručnou a jasnou informaci. Já si myslím, že pokud eh, konečně budeme mít eh, osm států, kde se eh, objevují mnohé případy, počínaje Ruskem, končem Marokem, takže pokud je budeme mít, abych tak řekla, na palubě, tak se za to přimlouvám, abychom to příště dali na pořad jednání a hlasovali o tom. Prosím tedy taky, aby nám právní služba dala informaci o tom, jak to hodnotí. Ještě jedna připomínka včera přislí slyšení s paní komisařkou Reding bylo jasně konstatováno, že komise samozřejmě má výlučnou kompetenci k diskuzím. Děkuji paní Lichtenberger, paní Thá. Pokud je o věc, tak to vidím stejně jako paní Lichtenberger, možná trochu méně politicky. Domnívám se, že tady vznikl problém kompetenční a v tom případě ani nelze jen tak hlasovat. Zajisté EU v rámci svých hranic má příslušnost v této oblasti, to je rodinné právo, zcela nesporně, ale otázka zdali i e, směrem navenek má kompetence, totiž zdali může uzavírat eh, dohody s třetími zeměmi. To eh, ještě nebylo jednoznačně zodpovězeno. Vzhledem k tomu, že členské státy eh, zadali právní posudek, tak se připojují k paní Lichtenberg hm, v tom, že i my bychom měli požádat o předložení právního posudku. Pak uvidíme. Ale jakkoliv je to důležité, nedomnívám se, že eh, těchto osm zemí by mělo a mohlo přistoupit co nejrychleji. Je jasné, že země, které jsou členy Hákské eh, úmluvy, pokud eh, podají odpovídající prohlášení, tak ty jsou neproblem, neproblematické z hlediska přistoupení a ty účinky tam platí už nyní. Já se domnívám, že ten jeden či dva měsíce bychom ještě mohli eh, mít strpení, protože eh, je to zásadní otázka, která eh, bude mít dopad mm, do budoucna. Pokaždé, když stát bude chtít jakýkoliv přistoupit k hákské umluvě. Potřebujeme tedy zásadní prohlášení. Já jsem se na to podívala, byť nejsem ústavní právník, také to nepovažuji za tak jednoznačnou věc. Děkuji. Děkuji paní Tajn. Pan Sperony se zjevně již nehlásí a proto bych navrhla následující postup. Podle návrhu paní Lichtenberger požádáme právní službu o stanovisko, o odborné stanovisko do příští schůze. A pokud jde o další postup, bych si myslela, že bychom se měli obrátit i na dánské předsednictví rady nikoli eh, nyní, ale napřed eh, vyčkat eh, posudku právní služby a poté, co budeme takto informováni a vybaveni určitými poznatky, můžeme přistoupit k rozhodnutí. A tím se dostáváme k dalšímu bodu pořadu jednání a sice ke společné debatě. Je to bod 47, rámcový program eh, vývoj a výzkum. A na tomto místě bych chtěla požádat pana Borise, autora stanoviska, aby se k tomu vyslovil. Asi jsem příliš rychlá. Paní Tynes ještě přeje slovo zjevně k předchozímu bodu. Ano. Ano, pan Lene včera, včera řekl, že napřed bychom po pořadu měli eh, zpracovat body včerejšího pořadu jednání. A paní Wikström eh, v podstatě by měla být na řadě, v podstatě měla být na řadě ještě přede mnou, takže v tomto pořadí bychom měli eh, postupovat a tudíž eh, jsme na tom dříve než pan Boris. Paní Tajn, já ráda přijímám váš návrh, ale chci poukázat na to, že dnes ráno jsem body pořadu jednání výslovně ještě probrala jeden po druhém a zdůraznila jsem, že ta stanoviska ze včerejšího dne odsuneme na konec dnešní schůze. S pohledem na hodinky bych řekla, že máme málo času. Nechci eh, nyní vyvolávat byrokratické a zbytečné diskuse, proto se táží pana Borise, zdali je ochoten dát přednost paní Tajn a eh, dalším tématům. Paní Wikström se také při, chce vyjádřit, prosím. Tak já si myslím, že bychom měli postupovat bodem 10, 11, 12, 10, 11 a 12, což bude velmi rychle. Já potřebuji 30 vteřin. Pokud pan Boris, respektive ještě ostatní, ještě přítomní poslanci s tím nemají problém, tak ráda protože bychom měli využít eh, omezeného času, který ještě nám zbývá do konce schůze. Dobře? Ano. Takže v tomto pořadí, jak jste paní Wikström uvedla, budeme postupovat. Teď se sama musím podívat, co by to znamenalo. Takže začneme bodem 10.11 a podle toho dál. A pan Boris přijde na řadu později. Paní Wikström, máte slovo. Takže teď se dostáváme k programu pro spotřebitele. Já budu velmi stručná. Je to stanovisko, které, kde si vážím obecného cíle komise, protože to zařazuje spotřebitele do jádra spotřebitelského trhu. A je třeba tomto sněmu zajistit nedostatky a nedostatky efektivně řešit v členských státech. Je důležité, aby spotřebitelé mohli s důvěrou vykonávat svá spotřebitelská práva podle práva Unie a pokud se něco nepovede, tak mají opravné prostředky. Velmi vítám tento návrh také, co se týče řešení sporu online jako forma alternativního řešení sporu chci navrhnout pozměňovací návrhy, jenom proto, abych zajistila, že iniciativy, jako je tato, budou dostatečně financovány. A poplatky pro spotřebitele budou mírné a dostupné. A také zdůrazní pozměňovací návrh, že nechceme vytvořit přílišnou administrativní zátěž pro malé a střední podniky,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 Děkuji. Děkuji vám. Takže termín pro podávání pozněvacích návrhů je 8. května 12 hodin. A tím dávám slovo paní Tajn a dostáváme se k bodům pořadu 11 a 12, které spojujeme. Ano, tady jde o úpravy finančního dohledu. Jde o boj e, proti e, takzvaně zasvěcenému obchodování, zneužívání trhu e, a to z hlediska trestně právního žádný trh finanční, derivátový anebo s finančními službami a žádný účastník trhu a žádný produkt by měl zůstat bez regulací. U produktu jsme již úpravu měli. Nyní ještě je nutno eh, zařadit nové finanční eh, nástroje i mimo burzovní eh, a to nařízení bylo také přizpůsobeno novým technologiím, například vysokofrekvenčnímu obchodování. Já jsem se soustředila zejména na ty trestně právní aspekty což je naše přidaná hodnota v tomto výboru, je to, to co učinila i Cecílie v souvislosti s ratingovými agenturami. Začnu směrnicí o trestně právních sankcích. Tady v případě trestnosti právnických osob jsem provedla omezení a sice s ohledem na členské státy, které tyto instituty vůbec neznají. Myslím, že nepřinese nic nového, jestliže budeme zavádět zcela cizí právní instituty, které některé členské státy vůbec neznají. E, dále jsem připravila úpravu, abych učinila zadost zásadě zákazu e, dvojího trestu, což je v některých zemích zakotveno i v ústavě, protože Tady se počítá s trestně právními i správními sankcemi a peněžními pokutami a, a, a není a, možné, aby docházelo ke zdvojování e, těchto sankcí. Navíc považuji za vhodné, abychom zadali komisi e, zpracování hodnotící zprávy o e, pokusech o trestné činy, což považuji dosud za problematické téma. Je to zatím velmi obtížné. Tam, kde zatím nedošlo ani k pokusu ty delikty sledovat nebo dosledovat, dohledat a podchytit, ale bylo to výslovné přání výboru, abychom na těchto pokusech o trestné činy zůstaly. Jde ale o to, jak eh, to sankcionovat. Záleželo by mi ovšem na tom, aby příslušní státní zástupci, respektive vyšetřující soudci, eh, měli k dispozici určité páky, aby tyto delikty mohli eh, vyšetřovat, protože této směrnici je zejména vyčítáno, že je nejasná a že pracuje s mm, přílišným množstvím nejasných pojmů. Pokud jde o nařízení, tak bych chtěla eh, vyjádřit pochybnosti o tom, zdali eh, paušální opatření v oblasti finanční politiky, státní zadluženosti a klimatické politiky nebo boje eh, zemí proti klimatickým změnám jsou opodstatněná. Tady tyto oblasti mohou mít největší dopady, finanční dopady, zejména pokud jde o boj proti klimatickým změnám, bude velmi obtížné eh, posoudit, zdali ty sankce jsou oprávněné či nikoli. A pak jedna výjimka z mé strany pro malé eh, eh, ústavy. Tady se v návrhu počítá s tím, že všichni až po tu nejmenší bankovní pobočku musí mít k dispozici technické systémy k potírání, obchodování zasvěcených osob a tak dále. Ale eh, jsou mnohé pobočky nebo bankovní ústavy, kde k takovýmto aktivitám neboli deliktům vůbec nedochází a proto náklady na pořízení takovýchto technických systémů systému by byly skutečně likvidační. Eh, dále jsem eh, navrhla, aby ta prahová hodnota, která tam eh, se počítá pro všechny, nebo s níž se počítá pro všechny členské státy jednotně, aby ta byla přizpůsobena nebo odstupňována podle možností členských států. Bylo to na přání zejména těch menších členských států, protože je jasné, že na burze v Londýně či Frankfurtu probíhají zcela jiné obchody než na burzách malých členských zemí. Tam je 20 tisíc eur už velká částka, ale na londýnské burze by asi zešíleli, kdyby museli hlásit všechno počínaje eh, částko 20 tisíců. Dále name and shame, to znamená jmenování a hanobení, to eh, by eh, mělo být uplatňováno pouze tam, kde tento institut již znají jinak by to eh, bylo nebo se setkalo s určitými ústavně právními pochybnostmi v některých zemích a také pokud jde o peněžní částku nebo sankci, tam jsem navrhla určitou horní mez, abych učinila zanost určitým ústavním eh, eh, úpravám některých členských států. A pak ten týž problém jako vždy počítalo se s prováděcími předpisy, ty jsem snížila na delegované předpisy a některé navíc ještě i vyškrtla. O tom hovořila i paní eh, Redingová, ta vyjádřila nepochopení, protože v tomto právním výboru je určitá averze vůči eh, opatrně vyjádřeno eh, delegovaným právním aktům nebo přeneseným právním aktům, ale my jsme napříč frakci zajedno, že komise prostě pracuje v mnoha případech s přílišným množstvím delegovaných aktů, přenesených aktů. Děkuji. Takže chtěla bych říci, že pokud se jedná o manipulace trhu a insider obchod, to nejsou gentleman, um, mm, delikty proti gentlemanskému chování, ale jsou to opravdu velké delikty. Eh, zcela konkrétně pokud jde o směrnici a k tomu, co jste řekla, paní Tajn, Jedná se o zákaz dvojího potrestání. Tady si myslím, že se na to musíme opravdu velice podrobně podívat. Jsou tady samozřejmě různé, různá ustanovení z hlediska soudních eh, Eh, soudního trestání. Jedná se o trestnost právnických osob. Tady by Evropský parlament měl vyslat opravdu silný signál, pokud jde o generální trestnost právnických eh, osob. Za to by se měl zasadit. Nařízení Vzhledem k časovému tlaku nechci zmiňovat všechny aspekty. Já si myslím, že to můžeme udělat ještě na bilaterální úrovni, proto tedy jenom k těm aktům přenesené pravomoci. Tady vítám to, co jste navrhla, paní Tajn a sice jedná se o určitou změnu, kterou jste tady navrhla. Avšak pokud se bude jednat o transparentnost a za povinnost zveřejňovat Jedná se především o to, že musíme ze strany Evropského parlamentu učinit vše pro to, aby manipulace s trhem a obchody, eh, které se budou týkat zasvěcených osob, měly být znemožněny. Eh, k tomu by se dalo říci opravdu mnoho. Vidím, že už se nikdo nehlásí o slovo a proto bych chtěla oznámit deadline pro pozměňovací návrhy a sice 9. května. Tím uzavírám tento bod pořadu jednání, ale teď bych chtěla dát slovo gentlemanovi a sice panu Borisovi. Prosím, máte slovo. Děkuji za to, že se mohu opět ujmout slova téma, které právě probíráme, se týká stanoviska našeho výboru a týká se horizontálních programů 2020. Jedná se o rámcový program. Provedli jsme obsahovou analýzu a budeme se zabývat eh, základem, který zde může hrát důležitou roli. Já bych chtěl začít s tím nejjednodušším bodem. Předložíme stanovisko, které se týká horizontu 2020. Jedná se dále o Euroatom. Tento návrh tvoří základ pro to, aby mohl být program Horizon 2020 zrealizován za pět let, což možná není v úplném souladu toho, eh, s tím, co tady bylo řečeno. Musím říci, že tato pětiletá lhůta pro Euratom je v pořádku. K tomu nemáme příliš mnoho, co bychom řekli. Musíme radě poděkovat že i když nemusela to parlamentu předložila a pokud jde o toto nařízení, měli bychom se trvat o, u toho, že toto nařízení je dobré, přiměřené, alespoň já to tak vidím. A proto navrhuji hodnotit ehm, to, tento bod pozitivně. Třetí otázka se týká stanoviska našeho výboru s ohledem na rozhodnutí rady, který se týká jednotlivého prosazování programu Horizont 2020. Tady se zabýváme obsahovými otázkami tohoto programu. Chci říci, že Horizont 2020 je rozdělen do čtyř tematických podokruhů. První se zabývá excelentností ve vědě, druhý průmyslem, třetí občanskými výzvami, čtvrté téma jsou otázky, které se zabývají euroatomem sice, eh, a sice bezpečností jaderné energie. K tematickým otázkám chci říci, že poprvé Horizont 2020 Zohledňuje také občanské výzvy, například vědecké výzkumy, které se týkají společnosti jako celku. A já tady chci navrhnout, aby detaily tohoto programu Horizont 2020 byly zohledněny. Jedná se o hospoda- eh, vědecké práce na evropské úrovni, to je obrovská výzva, také z finanční stránky. Dále financování doktorských prací a podpora EU, eh, ze strany EU. Jedná se o podporu prací, které se zabývají evropským právem. Náš návrh z našeho právního výboru by mohl znít tak, že bychom přesně formulovali, jakou oblastí výzkumu bychom se měli zabývat, například evropské právo. Pak je v nařízení ještě uvedeno, že všechna obsahová usnesení zohledňují také etické otázky, nebo je musí zohledňovat, především pokud je o výzkum. A tady chci doporučit, abychom to celé hodnotili jakožto celek a dostávám se ke třetí části, ke třetí záležitosti. Ta se týká etických otázek, které jsou tady opravdu detailně zmíněny. Jedná se o nařízení a k tomu z mé strany následující připomínka. Je to opravdu zvláštní záležitost, jedná se tady o kontroverzi k rámcovému programu. Především to jsou etické otázky s ohledem na eh, výzkumné práce, které se zabývají kmenovými buňkami. Nejde tady o prosazení zákazu, ale Evropská komise vydala zvláštní ustanovení, v němž se zavazuje, že nedoporučuje, aby výsledky výzkumných prací byly uznávány a sice v tom případě, když se, eh, pokud jde o kmenové buňky, eh, ničí embryonální buňky. To zatím ale e, je třeba ještě dále prodiskutovat. Máme zde také nové prostředí a je třeba o tom vést rozsáhlejší diskuzi. Evropský soudní dvůr se snaží také e, zohlednit případ předložený ze strany Greenpeace. Evropský soudní dvůr vydal rozhodnutí, že eh, výzkumné práce by neměly být patentovány, pokud jde o obsah těch kmenových buněk. To znamená, že v současné době máme tuto situaci. Eventuálně, pokud to nebude přímo zakázáno, tak by takovéto výzkumné práce mohly být financovány, ale potřebujeme příslušnou právní ochranu. To musí být celosvětově přístupné a měla by tady být možná ochrana v eh, podobě patentové ochrany, což by znamenalo, že se musíme tímto tématem opakovaně zabývat a možná bychom přímo měli zakázat, aby byly výzkumné práce v této oblasti prováděny tam, kde se jedná o kmenové bunky, které se ničí. Musíme se podívat na zdůvodnění rozsudku Evropského soudního dvora. Otázka nedostatečné možnosti patentové ochrany má něco společného také s původem kmenových buněk? Tady je třeba eh, rozlišovat mezi oplodněnými a neoplodněnými eh, kmenovými buňkami a můžeme dospět k závěru, že Samozřejmě nechceme házet kameny do cesty eh, vědeckým postupům, i když se jedná o používání kmenových buněk, i když dnes ta věda už má možnost zkoumat inovativně. Takže bychom mohli jiným způsobem zkoumat tyto buňky. A můžeme také sáhnout po neoplodněných kmenových buňkách. Tady existují určité alternativy pro výzkum těch kmenových buněk, které nebyly odejmuty z embrya. V některých členských státech jsou tyto výzkumné práce kmenových buněk dokonce trestně právně zakázány a takže evropské prostředky nemohou být použity k tomu, aby výsledky těchto vědeckých prací nemohly být patentovány, ale aby se vlastně vydávali vědci nebezpečí, že budou sankcionováni v případě, že v jejich zemi jsou tyto výzkumy zakázány. Samozřejmě tady máme pak co dočinění se, ze zákony příslušného členského státu. Toto téma si zaslouží eh, zajímavou diskuzi. abychom mohli vyjádřit i náš názor na toto téma. Takže vlastně tady není žádný zákaz eh, výzkumu embryonálních buněk. V takovém případě musíme vyjasnit právní aspekty. Já jsem samozřejmě otevřen argumentaci ze všech směrů. Jde o to zablokovat výzkum, ale pokud máme pocit, že by se mohly konat výzkumy eh, těch kmenových buněk, které nepochází z embryí, pak to musíme zohlednit, jak už jsem řekl. Těším se na vaše návrhy a připomínky k této problémové oblasti. Děkuji panu Borisovi. Předtím, než dám slovo paní Tain a paní Lichtenberger, chci připomenout pokročilou dobu a sice proto, okamžitě dostanete slovo, ale na závěr budu potřebovat ještě jednu až dvě minuty, abych stanovila deadlines pro stanoviska, která jsme nemohli stihnout probrat. Lituji, že už se nedozvíme novinky od pana Zvěvky, pokud je o Brusel 1, to uděláme bilaterálně, ale nyní má slovo paní Tajn. Já bych nechtěla vstupovat do etické diskuse. Eh, takto pozdě. Navíc eh, eh, byly vedeny do krajnosti na úrovni členských států. Chci pouze říci, že není možné, aby to, co je zakázáno v členských zemích, bylo pak financováno prostřednictvím Evropské unie a členské státy Eh, které jsou eh, čistí plátci, byli vlastně nuceni eh, financovat, spolufinancovat takovéto projekty prostřednictvím svých rozpočtů. Ten, kdo si to chce a provádět, eh, ať si to také eh, sám financuje z vlastního rozpočtu nebo prostřednictvím eh, jiných institucí, které na světě existují, třetí země, mezinárodní organizace a tak dále. Nelze někoho nutit financovat něco, co sám považuje za protiústavní. Děkuji vám a nyní má slovo paní Lichtenberga. Já mám za to, že zpravodaj se již eh, dotkl eh, toho, že zde existují rozhodnutí Evropského soudního dvora, která eh, jsou podle na, pro nás závazná. A pokud si osvojíme respekt vůči rozdělení moci, tak je nutno také zohlednit tyto otázky v našich finančních plánech. To je zejména důležité v otázkách etických, eh, hraničně etických. Na to je nutno pamatovat. A tyto úvahy je eh, nutno skutečně vzít v potaz, aby bylo jasné, čemu se cítíme zavázání a proč rozhodujeme tak či onak. O e, použití kmenových buněk nyní diskutovat nemusíme, to je zcela, zcela jiné téma. Děkuji vám a nyní má slovo pan Zvěvka. Děkuji a velmi stručně za sebe. Samozřejmě jsou to velmi důležité otázky, ale s tím je zpěta ještě další otázka. Evropská unie přece nemůže financovat výzkumy, které nakonec nemohou ani podléhat patentové ochraně. Jestliže nemůžeme něco patentovat, tak nemůžeme ani eh, financovat výzkumy, které vedou k nepatentovatelným výsledkům. Děkuji za všechny tři příspěvky a s velkou nadějí nyní hledíme vstříc vašemu stanovisku, pane Borisi. A nyní na závěr bych chtěla říci ke stanovisku, které z časových eh, důvodů nemůžeme prodiskutovat, bych chtěla jenom oznámit eh, termín pro podávání pozněvacích návrhů. Je to moje vlastní stanovisko k těm 20 eh, otázkám evropských občanů či podniků. Je to 27. duben ani v diskusi to nebylo kontroverzní. To stanovisko ta lhůta je velmi těsná, ale všichni byli konec konců o tom informováni předem, takže doufám, že se to setká s vaším souhlasem. A nyní můžeme přistoupit k závěru. Eh, lituji, že nám už eh, eh, nevíde čas na diskusi o Bruselu 1 a na vaši zprávu. Pane Zvěvku, chci poděkovat všem, kteří to s námi vydrželi do konce a zejména i tlumočníkům děkuji. A Příští schůze, to je velmi důležité, se bude konat 30. a 31. května. Paní Lichtenberg se chce ještě vyjádřit. Stručná otázka. Bylo by možné, abychom eh, tu krátkou zprávu o Brussels 1 eh, získali a sice písemnou cestou. Já jsem totiž z časových důvodů eh, eh, se nemohla zúčastnit eh, trialogu, ale měla bych velmi zájem si to prostudovat. Kdybyste to mohli zaslat alespoň koordinátorům, byla bych velmi vděčná. Hned vám dám slovo, pane Zvěvko. Ale ptám se tlumočníku, zdali by ještě vydrželi dvě, tři minuty déle. Ano, tlumočníci jsou ochotní, takže nyní dávám slovo panu Zvěvkovi. Snad byste eh, mohl přiblížit super mini verzi této zprávy eh, s tím, že zbytek eh, získáme písemně. Děkuji vám, paní předsedkyně. Samozřejmě by bylo nejlepší, kdybych vám a koordinátorům mohl zaslat nebo zaslal písemnou informaci o e, těch pracech, které se ubírají správným směrem. Možná, že jsme toho ještě nedosáhli dost, ale v zásadě lze konstatovat, že rada se kloní k našemu stanovisku a to už je dobrá zpráva sama o sobě. V květnu se konají eh, dva výbory Koreperu a eh, pak eh, budeme moci rozhodovat o konečném textu rady, respektive se bude rozhodovat o konečné verzi textu rady a poté uvidíme dále. Děkuji, pane Zvěvko, za tuto super mini verzi a těšíme se na další spolupráci, o čemž jsem přesvědčena, že bude. Přeji vám ještě hezké odpoledne